Good afternoon, everyone. Dobré odpoledne všichni. Chtěl bych vás přivítat na schůzi výboru. Nejdříve schválíme pořad jednání. Doufám, že je v pořádku pro všechny. Takže dále na pořadu jednání je schválení zápisu ze schůze konané 7. května a 8. května. Předpokládám, že se zápisem není žádný problém, takže považujeme zápis za schválený. Bod 3 pořadu jednání eh, jsou sdělení. Eh, chtěl bych všechny upozornit na to, že zítřejší schůze odpoledne se bude konat v jiné místnosti. Budeme v ASP 5G3. Je to nutné kvůli tomu, že existuje eh, hodně požadavků na blokaci místností. Další sdělení se týká toho, že nedošlo k žádnému pokroku v radě, pokud jde o finanční služby. Koordinátoři se 23. května dohodli, že předloží eh, otázku radě, pokud jde o nedostatek pokroku eh, k tomuto tématu a eh, zároveň se zeptají na to, proč nedochází k dalším krokům. A toto téma by mělo být na červnové plenárce. Otázka k ústnímu zodpovězení by měla být předložena radě včas. Sharon Bowles předložila otázku jménem výboru ECON, nebo předloží tuto otázku. A tuto otázku budete mít eh, k dispozici. A poslední sdělení se týká eh, trialogu o statistickém rámci. A během první schůze, která by byla 6.5., se projednával celý text Rada a parlament mají různé názory na celou řadu e, věcí týkajících se e, národních statistických institucí a možných inspekcí pro Eurostat. Komise dostala mandát, aby připravila kompromisní návrhy týkající se e, všech nevyřešených otázek. 3.6. se bude konat další dialog. Nyní se dostáváme na další bod na pořadu jednání a to je projednání pozměňovacích návrhů ke zprávě Ani Podimata na téma provádění posílené spolupráce v oblasti zavedení daně z finančních transakcí. Předávám tak slovo paní Podimata. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Chtěla bych také poděkovat stínovým zpravodajům a dalším poslancům za eh, jejich práci. Také vítám stanovisko hospodářského a měnového výboru, které bylo přijato minulý týden. Spravodaj eh, pan Palmieri a celý výbor odvedli dobrou práci, podpořili náš postoj týkající se FTT. A nyní se podívejme na pozměňovací návrhy k mé zprávě. Nejdříve bych chtěla říci, že po třech letech intenzivní snahy sehrál parlament eh, důležitou roli. A nyní se dostáváme eh, k možnosti schválení eh, daně z finančních transakcí v 11 členských státech. Parlament eh, sehrál důležitou roli eh, v tom, aby přesvědčil eh, komisi, aby předložila legislativní návrh. To tedy proběhlo a nyní se dostáváme do kritického bodu. Jsme svědky toho, že probíhá koordinovaná lobistická kampaň aby tento návrh byl zmírněn nebo naprosto zrušen. Ehm, jsme svědky různých aspektů stejné strategie. Ehm, existují zde snahy zavést mnoho výjimek, ehm, děr v legislativě a tak dále. A to by vedlo k tomu, že daň nebude dostatečně implementována a to nakonec povede k tomu, že daň z finančních transakcí selže. jak jsme eh, toho byli svědky ve Švédsku. Takže eh, to aby vedlo k pomalé smrti daně z finančních transakcí místo náhlé smrti. Evropský parlament eh, prosazoval zavedení FTT a parlament nyní nemůže vést snahy o zavedení výjimek z této daně, protože to by bylo nekonzistentní a nekoherentní. My jsme tuto daň žádali a nyní se musíme snažit o to, aby nebyla demonizována a musíme zabránit výjimkám. Dostali jsme 150 pozměvacích návrhů, většinu z nich předložilo jen několik poslanců. A především země, které se nebudou daně účastnit, eh, předložily pozměvací návrhy. Eh, my eh, se chceme těmito návrhy zabývat, nicméně nechceme žádným způsobem zasahovat do rozsahu FTT, protože by měla zahrnovat všechny trhy, všechny finanční instituce i všechny finanční produkty pozměňovací návrhy 86, 90, 104 a 114 eh, se snaží o výjimky eh, z daně finančních transakcí. Eh, Tvrdí se zde, že eh, zdanění penzijních fondů eh, by bylo negativní pro eh, penzisty, ale tomu tak není. Naopak penzijní fondy by pak měly konzervativnější strategie a to by bylo přínosné pro důchodce samotné i pro celkovou ekonomiku. Zdanění penzijních fondů. Cílem tohoto zdanění je, aby fondy skutečně vyplácely po 20 až 30 letech důchody. Nyní se podívejme na státní zdanění 95, 116 a 117, to jsou ty pozměňovací návrhy. Zde může být některé chybné vnímání FTT, pokud jde o státní dluhopisy. Nesmíme zapomenout, že primární trh definuje cenu státních dluhopisů a to je mimo daň. to znamená, že eh, zde bude možnost nakupovat na primárním trhu eh, bez daně. Eh, myslím si, že konkurence zde tlak na nízké úroky. A podle odhadů komise výsledek by měl být pozitivní. Nicméně e, je otázka, zda zde bude rovnoměrné rozdělení mezi 11 členských států. Domnívám se, že to je otázka, kterou je možné vyřešit, pokud nejdříve budeme aplikovat zásadu emise jako první, ne jako poslední, pokud jde o státní dluhopisy. A v neposlední řadě výjimka pro státní dluhopisy by eh, negativně postihovala eh, korporátní dluhopisy. Jako kompromis eh, jsme stínovým zpravodajům navrhli, aby zde v doložce byla, byl odkaz na to, že zde bude dočasná eh, doložka, eh, která bude určitou pojistkou pro případ, že eh, se to dosáhne příliš vysoké úrovně. Někteří tvrdí, že to negativně postihne likviditu. Nicméně já bych chtěla říci, že tvůrci trhů jsou v prvé řadě řádnými aktéry na trhu. Eh, není, neexistuje žádný důvod pro to, proč by eh, měli mít výjimku z FTT, protože eh, na obchodování vydělávají. Pokud by měli výjimku, potom instituce, které se registrují jako tvůrci trhu, by této výjimky mohly zneužít a své řádné obchodování by mohly provádět bez zdanění. To by vedlo k vytvoření určité díry v legislativě a narušilo by to trh. Zároveň by tak eh, zde byly otevřeny dveře pro vysokofrekvenční obchodování. Otázka likvidity se řeší eh, v šesti různých pozměňovacích návrzích. Eh, v deseti návrzích se řeší otázka transakcí uvnitř skupiny. zde existuje zvýšení nároků podle CRR. A myslím si, že, a komise si toto také myslí, že dobrým nápadem je, jsou kolateralizované záruky. Nicméně, abychom se vyhnuli um, Eh, obavám. Myslím si, že by zde mělo být omezení pro repo eh, do tří měsíců na eh, žádná celá 0,1 Myslím si, že to by mělo velmi pozitivní efekt vzhledem k tomu, že 17 z těch 6 trilionů transakcí na repo trzích jsou transakce ze dne na den přes noc. Myslím si, že tato změna by byla velmi pozitivní také pro penzijní fondy, které často využívají repo transakcí a snaží se tak vyhnout riziku. Nyní se podívám na některé další pozměvací návrhy, které vedou k určitým obávám. 38 eh, od Markaras a paní Pětikanen eh, ti žádají, aby členské státy eh, přeskoumaly Eh, legislativu schválenou v členských státech v posledních pěti eh, letech a, eh, a zjistili, zda odpovídá evropské legislativě. S tím souhlasím. Pan Ferber, pozměvací návrh 97, zde se jedná o nefinanční instituce. Musíme zajistit, aby neexistovaly žádné vedlejší negativní účinky pro reálnou ekonomiku. My navrhujeme, abychom, se, abychom zde zohlednili eh, pouze ty nefinanční instituce, pokud eh, se zapojují do spekulativních eh, aktivit. Dále podporuji pozměňovací návrh 52 paní Pětikanen, pana Karase a dalších ZD žádají o větší sazby týkající se transakcí OTC. Dále Jean-Paul Gozes 74 a 79. Zde eh, zmiňuje eh, měnové spotové transakce. Já si myslím, že by měly být zahrnuty do eh, této legislativy, pokud jsou spekulativní. Pan Klute 94 a 149. Zde se hovoří o přehnané spekulaci na komoditních trzích. Já tyto pozměňovací návrhy považuji za velice konstruktivní. Ještě několik eh, slov k vlastním zdrojům už se dostávám ke konci. Eh, Jean-Paul Gozes a Otmar Karas 29 a 31, to jsou pozměňovací návrhy. Zde poukazují na to, že eh, příjmy z FTT by měly být využívány jako další vlastní zdroje. Já už jsem předtím řekla, že eh, principiálně mi tato myšlenka připadá dobrá, ale nejsem si jistá, jestli by to bylo úplně spravedlivé. A protože určité státy by tak musely přispívat eh, více než eh, ostatní eh, státy. Já podporuji tuto myšlenku vlastních zdrojů ve chvíli, kdy se FTT bude účastnit všech 27 členských států. A poslední připomínka, pane předsedo. Chtěla bych připomenout, že většina z nás souhlasila s tím, že finanční sektor je sektor, který není dostatečně zdaněn a že FTT by měla tento nedostatek napravit. Podívejme se eh, na možné eh, negativní eh, dopady. To je nutné, ale zároveň si myslím, že je třeba, aby tato daně měla široký rozsah. Evropský parlament není eh, a pokud jde o tento návrh. Nicméně náš postoj je politicky velmi důležitý. Pokud řekneme ne této organizované snaze prosazovat výjimky, myslím si, že vyšleme velice silný signál radě. Eh, ukážeme, že chceme aby eh, drželi své sliby stejně konzistentně, jako tomu tak činíme my. Děkuji, paní Podemato. Pane předsedo, milá paní zpravodajko, je mi velmi líto, že v tuto chvíli nemohu se vším souhlasit. A to z toho jednoho jednoduchého důvodu. Já sdílím ten názor, že Evropský parlament velkou většinou podporuje tento návrh daně z finančních transakcí. Myslím si, že bez Evropského parlamentu nedojde k žádné schodě, by, nebo by nebylo bylo bývalo, došlo nebo ani nedojde k prosazení toho principu posílené spolupráce. Myslím si, že v tuto chvíli v Evropském parlamentu také existuje většina, která souhlasí s tím, že ten současný návrh ale nesplňuje ten cíl, který jsme si stanovili. Ten současný návrh pro mě je pro mě příliš málo udržitelný. Myslím si, že tady jde daleko více o takovou akci, která se hraje na tom národním písečku a přitom se jí ale říká evropská daň. A paní zpravodajka zcela správně řekla, že v tuto chvíli tady nejde o spolurozhodování, tady jde o to, abychom celé jasně vyjádřili, jaké máme cíly, co vlastně chceme. A této souvislosti musím říct, že pouze těch 11 států se shodlo, a, ale podařilo se jim to vlastně na základě takového triku. To znamená, že oni využili vlastně toho našeho přesvědčení, že něco takového potřebujeme, takovou daň z finančních transakcí a řekli, my, nás jedenáct, souhlasíme s tou daní z finančních transakcí, pokud pokud pokud splní tedy to, co má splnit a ty příjmy půjdou do rozpočtu s tím, že podstatě budu, to znamená, že to půjde nejdříve do ECB, potom to ale bude to zase odečteno z těch národních příspěvků a to vlastně všechno dohromady znamená, že všechna ta potřebná opatření nedostanou ani o euro víc. Někdo hovoří o novém Marshallově plánu, někdo hovoří o vymícení chudoby, někdo hovoří o opatření, která se týkají vlastních zdrojů nebo opatření, které mají bojovat s nezaměstnaností. Ale to všechno, žádné z těchto opatření ani euro navíc nedostane. To znamená, že tady nehovoříme o udržitelných vázaných budoucích projektech. Není to ani žádný prostředek. A A my vlastně tady nedostaneme ani o euroméně a ty příspěvky budou eh, ze strany členských států ještě nižší. A já chci říci, že ten manévrovací prostor v tuto chvíli je opravdu otevřený, je, velmi otev, je možná až příliš otevřený pro členské státy. To znamená, že tady jsme šli daleko jaksi výš, než eh, bylo myšleno. A já si myslím, že tady si musíme uvědomit, že tady hovoříme o stejných Eh, procentuálních podílech a jsou to zdroje, které jsou účelově vázané. To znamená, že ty procentuální podíly musí být v členských státech stejné, protože pokud tomu tak nebude, tak se vlastně budou zvyšovat daně v jednotlivých členských státech, ale ne ve všech, což povede samozřejmě k, eh, k daleko jaksi eh, složitější situaci také v souvislosti s konkurenceschopností eh, mezi různými členskými státy. A paní to my si samozřejmě eh, rozumíte, my si rozumíme, ale vy jste říkala mimo jiné, nebo já jsem si to minimálně takto vyložil, vy jste říkala, že kdokoliv, kdo je proti té výjimce, nebo kdo je pro výjimku, tak je proti té dani. Zároveň ale souhlasíme s tím, že bez této daně v podstatě nemůžeme dále postupovat. Ale když se podíváte na tu současnou regulaci trhu, likviditu, eh, úspory, eh, navýšené eh, vlastní zdroje, a ve chvíli, kdy my nebudeme chtít jít tedy pod tuto hranice, tak v tuto chvíli si, si vlastně uvědomuji, že ty, ten náš výklad té meziskupinové daně jsou zcela jiné. A já se tedy ptám, proč tady máme ty market makers jako výjimku? Protože několik států ma, tyto market makery stanovila jako výjimku, mimo jiné tedy Itálie, a tady já souhlasím s paní Podimatom, ve chvíli, kdy tady bude docházet k těmto výjimkám, tak to povede k problémům na trhu. Samozřejmě to znamená také problémy s likviditou. To znamená, že tady to v podstatě bude mít negativní dopady na ty menší trhy, na ty menší burzy a proto ty market makers musí být vyloučeni z těch vysokofrekvenčních transakcí. Takže to je něco, o čem ještě je třeba hovořit. A dále víme, že do celé té debaty zasáhl i holandský ministr, v tuto chvíli předseda eh, euroskupiny a on tady nedávno byl a říkal, že s Holandem se nám stejně nepodaří eh, najít žádné řešení, pokud tedy eh, tato složitá hospodářská situace bude pokračovat i nadále a že jediným možným řešením bude řešení, které bude daleko jaksi více diferencovanější. A proto chci říci, že my tady nemůžeme přijímat nic, co nebude dostatečně udržitelné a pokud to nebudou témata, která budou mít dostatek zastánců i mezi všemi členskými státy. To znamená, že potřebujeme tady najít nějaký kompromisní návrh, protože ty současné kompromisní návrhy ještě nejsou žádné kompromisní návrhy. Nejsou to kompromisní návrhy, se kterými by mohla souhlasit většina. Já bych chtěla jenom říci, že Nizozemsko není mezi těmi jedenácti státy. Ano, ale paní Podimato, já si myslím, že bude lepší, když budete hovořit až na konci. A teď jménem liberálů děkuji vám a teď za liberály bude hovořit pan, pan Tremosa. Děkuji, pane předsedo. Jak už jsem říkal posledně, když jsme se bavili o FTT, já jsem totiž takový divný liberál, protože já souhlasím eh, s touto daní, s daní FTT a není to postoj, který zastávají všichni v naší skupině, ale já jsem i pos- naposledy už říkal, že tady vidím určitou hrozbu. A tady jsem zmiňoval také v té souvislosti ten neočekávaný intervencionismus. Takže to je něco, co připomínal i od Markaras a to byl také důvod, proč já jsem předložil ten svůj pozměňovací návrh. Já sdílím to, co říká Otmar Karas, protože ve chvíli, kdy souhlasíte s některými výjimkami, to ještě neznamená, že jste úplně proti té dani FTT, protože my, nám tady nejde o to poškozovat přístup k trhu nebo nechceme ničit trh. My chceme zajistit, aby ty finanční trhy fungovaly. Takže první věc, kterou jsem chtěl říct v souvislosti s těmi pozměňovacími návrhy, je to, že já jsem očekával trošičku více od paní zpravodajky a od jejího kompromisního návrhu. Možná bych byl býval ocenil, kdybychom tady našli trošičku větší schodu mezi těmi pozměňovacími návrhy, které byly předloženy. Co se týče mě, tak já budu hlasovat pro všechny ty pozměňovací návrhy, které chtějí zaručit demokratickou kvalitu FTT. Také budu souhlasit se všemi pozměňovacími návrhy, v nichž se snažíme eh, zajistit si posouzení, posouzení eh, dopadu ze strany komise. Já si myslím, že všichni z naší skupiny s tím budou souhlasit a já jistě, jistě tedy tyto návrhy podpořím. To znamená, že nám půjde v podstatě o, to, o posílení role Evropské komise. Ve chvíli, kdy budeme chtít nějakou daň, ve chvíli, kdy budeme chtít mít FTT, tak musíme Musíme samozřejmě vědět, co se může stát jaké důsledky to může mít a po nějaké době musíme také přeskoumat celou situaci. Také si myslím, že tady potřebujeme ten výbor FTT a také souhlasím s těmi pozměňovacími návrhy, které říkají, že e- e- Evropský parlament musí hrát větší roli v uplatňování těch e, aktů v přenesené pravomoci. Posledně jsme také hovořili o těch veřejných dluzích a pro mě je to tady opravdu červená linka, ta hranice. Myslím si, že tady FTT by mělo být uplatňováno i na sekundárních trzích. A já tady mám totiž takovou obavu. To znamená, že ve chvíli, kdy bude uvedeno F, zavedeno FTT, tak to znamená, že členské státy budou daleko závislejší na ECB než doposavat. A to jsou obavy, které vychází ne pouze mě, ale ze spou- od spousty kolegů eh, z členských států. To znamená, ve chvíli, kdy tedy bychom. Eh, šli z FTT i na sekundární trhy, tak by se mohlo stát toto a myslím si, že to je něco, co mm, spousta lidí nechce. A myslím si, že to byl eh, Wolf Klins, který předložil eh, návrh, který hovořil o tom, že státní, se státními dluhopisy je třeba zacházet tedy stejným způsobem. No, ale co se týče těch penzijních e, fondů, myslím si, že si všichni pamatujete na zprávu Evropského parlamentu z minulého roku, kdy jsme říkali, že penzijní fondy by měly být vyňaty. A dále úspory na důchod, tak já si myslím, že tady by také nemělo docházet k placení nebo k odvádění daně. Dále potřebujeme více informace těch e, takzvaných market makers a ripple markets. a repotrzích. Protože pokud ty repotrhy a market makers nebudou vyňati, vyňaty, tak v podstatě vůbec nevíme, k jakým, k jakým důsledkům to povede, jaké to bude mít dopady. Já bych v tuto chvíli řekl, že spíš bych podpořil tedy výjimky, ale nejdříve bych si chtěl také vyslechnout eh, další názory, jak eh, ze strany Evropské komise, tak také ze strany jiných kolegů. Dále, když bychom šli cestou Francie a Itálie, protože oni mají národní daně v této oblasti a určitou výjimku mají právě střední a malé podniky. To znamená, že je to něco, o čem bychom se také mohli ještě zamyslet na Evropské unii, na budovní Evropské unie. Dále. Je tu několik pozměňovacích návrhů, se kterými rozhodně nebudu souhlasit. V první řadě, co se týče té zásady rezidence. Já se ti omlouvám, ale opravdu s tím nemohu, eh, nemohu souhlasit. A také budu proti budu také proti derivátům USIC A a hedžovým fondům. Děkuji. Děkuji, pane Tremoso. A za stranu zelených bude hovořit pan Vese, který bude hovořit za pana Lamberta. Máte slovo. Merci. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chci říci, že souhlasíme s názorem paní Podemata. Souhlasíme také nejen s jejím názorem, ale také s jejími obavami. Nacházíme se totiž opravdu v klíčové, neli krizové chvíli, ve které probíhá tato diskuse o finančních, o daní z finanční transakce. Pochopitelně je jasné, že příslušné strany se budou ozývat a že se nebudou ozývat vždy pozitivně. Nicméně nejde nám jenom o určité technické změny, jde nám o provádění kampaně týkající se dosavadního neúspěchu daně z finančních transakcí. Existuje tedy zde tlak, který pochází ze samotného finančního sektoru a od některých států. Konec konců guvernér Německé centrální banky se k této otázce vyjádřil a vyjádřil se proti této dani ze zásady. Takže vidíme, že narážíme na skutečný politický problém. Je tedy legitimní, aby bankovní sektor bránil své zájmy, byť podle nás zásadně to přehání s tím nebezpečím, které bude představovat tato, a, tato daň. Neměli bychom také připomenout, že to byl konec konců bankovní sektor, který dostal velkou podporu a v některých případech byl dokonce zachráněn na základě solidarity členských států a evropských občanů. Neměli bychom náhodou připomenout, že tato operace v podstatě bude proti, byla proti zájmům eh, státních rozpočtů a teď pořád ještě se nacházíme ve krizi, která se z toho všeho vyvíjela. Vy jste říkala sama, paní zpravodajko, že tento sektor není dostatečně daněn a neměli bychom proto chtít po tomto odvětví, aby přispělo k těmto společným řešením. Myslím si, že je potřeba zachovat ambice, které jsme zaznamenali v návrhu Evropské komise a také v kompromisních návrzích. kompromisních pozňovacích návrzích, které jste připravila, paní zpravodajko, se velmi objevuje myšlenka, že tato daň z finančních transakcí by se měla týkat všech trhů, aktérů a produktů, včetně penzijních fondů. Myslím si, že teď před námi stojí významná politická otázka, ještě předtím, než se dostaneme ke konkrétnostem proveditelnosti tohoto návrhu. Takže jsem chtěl kolegyně a kolegové upozornit na to, že zdanění finančních transakcí může působit velmi pozitivně, minimálně v tom smyslu, že pomůže Evropanům se znova stotožnit s evropskou myšlenkou. Je to symbolická záležitost, ale nejenom symbolická, protože konec konců nám přinese finanční prostředky. Vím, že před evropskými volbami by byla velká škoda, kdyby Evropský parlament a Evropská unie vyslala negativní signál, že se stahuje z této volby, což konec konců některé hlasy, které eh, jsou protievropské po celém politickém spektru, eh, chtěly. Teď ke konkrétní otázce toho, že by výnosy z této daně měly jít do vlastních příjmů Evropské unie, tedy uh, nad rámec národních příspěvků. My jsme předložili pozněvací návrh, který se ubírá podobným směrem jako pan Karas. Chtěli jsme, abychom zachovali tento cíl, aby tedy příjmy z FTT šly do evropského rozpočtu nad rámec národních národních příspěvků, minimálně tedy určité procento z přínosu této daně. O tom se dá ještě diskutovat. A tím už se zase dostávám k vašemu argumentu, paní zpravodajko, který chápu principiálně, ale myslím si, že bude možná problematický v praxi a je to problém koherentnosti. Protože na jednu stranu nemůžeme zvedat ruku pro zvedání evropského rozpočtu a na druhou stranu říci, když se objeví velmi dobrý zdroj financí do evropského rozpočtu, eh, říci, že to nechceme a že uděláme krok zpátky. Je potřeba o tom ještě hovořit, ale pro tuto chvíli v každém případě podporujeme, aby prostředky z daní z finančních transakcí šly do přímých zdrojů. Děkuji, pane Veseku. A v tuto chvíli za lidovce pan Strejček. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo, a dobré odpoledne, dámy a pánové. Když poslouchám tuto diskusi o FTT, tak je zajímavé zamýšlet se nad tím, jak se vyvíjí vaše přístupy k FTT. Skupina ECR, u níž jsem stínovým zpravodajem k této problematice, nepředložila žádné pozměvací návrhy, protože náš postoj k této dani konzistentně a stabilně je negativní. Odmítáme tento návrh jako celek, a to z několika zásadních důvodů. Dnes prostě není potřeba tyto důvody opakovat. Já jsem si prošel velmi podrobně všech těchto téměř 150 pozměňovacích návrhů. A rád bych své připomínky rozdělil do dvou hlavních skupin. Za prvé, důvody, proč by se dalo souhlasit s některými pozměňovacími návrhy, a za druhé, důvody, proč si myslíme, že tyto pozněvací návrhy je potřeba zamítnout. Začnu s tou první skupinou, tedy co podporujeme. Podporujeme všechny pozměňovací návrhy typu 21, 22, 23 a 24. To jsou pozměňovací návrhy, které žádají, aby celý návrh byl zamítnut. Naš, náš postoj je stejný, a celou dobu je stejný, po celou dobu diskuse na toto téma. Podporujeme všechny pozměňovací návrhy, které varují proti negativním extrateritoriálním dopadům zavedení daně z finančních transakcí. Já se domnívám, že to je jednou z hlavních slabin celého tohoto návrhu. Za třetí, souhlasíme také s tím postojem, že Evropská komise by měla provést hodnocení dopadů, výhod a nevýhod, která ukáže, že posílená spolupráce bude respektovat kompetence práva a povinnosti těch členských států, které se nechtějí tohoto projektu účastnit. A poslední skupina pozněvacích návrhů, které jsme ochotni podpořit, jsou ty, které apelují na Evropskou komisi, aby jasně prokázala, že FTT nenaruší vnitřní trh a sociální a územní soudržnost. Nyní k důvodům pro zamítnutí zamítneme všechny pozměňovací návrhy, které považují FTT za nástroj, který podporuje hospodářský růst. Jsme si téměř jistí na základě zkušenosti s takovýmito daněmi v minulosti, že FTT bude mít naopak negativní dopady, a to jak na hospodářský růst, tak na zaměstnanost. A nepodpoříme ani ty pozměňovací návrhy, které se domnívají, že FTT je jedním z možných budoucích vlastních finančních zdrojů Evropské unie. Před pár minutami se o tom zde hovořilo. My s tím nesouhlasíme. Jsme realisté a nevěříme v to, že nakonec bude FTT zavedena globálně. A kromě toho se domníváme, že očekávat na úrovni G20 globální zavedení eh, této daně je nerealistické. Velmi vám děkuji, pane Strečku, a slovo má paní Matias. Já, pane prezident, Bem, não podíamos passar para uma opinião mais oposta em relação àquela que ouvimos. Děkuji mnohokrát. A my se k tomu stavíme přesně naopak jako konzervativní kolegové v tom smyslu, že plně podporujeme zavedení této daně. Naopak se domníváme, že tato daň přichází příliš pozdě a že je příliš úzce zakrojena. Ale k tomu, co tady zaznělo, chceme ještě říci, že prostě nemůžeme přepisovat historii finančního sektoru. Prostě existují tady konkrétní chyby, které ve finančním sektoru vznikly a kvůli kterým nyní prožíváme finanční krizi. Zavedení této daně rozhodně již neprohloubí finanční krizi, kterou zažíváme. Konec konců ta krize tady nespadla jenom tak z nebe. A ta krize se nelepší proto, že nečiníme dostatečně konkrétní opatření, která by byla souměrná s touto situací a následně tedy finanční trhy fungují, jako kdyby se nic nestalo. Bez zásadních intervencí, bez zásadních limitů, prostě všechno se děje jako předtím a krize se prohlubuje. Takže si myslím, že to je opravdu svrchovaně politická otázka. My máme pocit, že FTT přichází příliš pozdě. Souhlasím s paní spravodajkou s velkou většinou věcí, které řekla, Určitě tam existují určité věci, které by se daly ještě eh, možná zlepšit. Obecně se domníváme, že je potřeba, aby ta daň nebyla menší než 0,1 a, a eh, to platí jak u akcí, tak u obligací. My se domníváme, že eh, bude těžké, aby bylo možné docílit takového rozlišení. A dále můžeme souhlasit eh, se spravodajkou, že není možné, aby existovaly neustále další a další výjimky Tímto způsobem se nedá postupovat. Je důležité podívat se na to, zda se jedná o spekulativní transakce a pokud ano, je třeba je odlišovat. Pokud existují spekulativní trhy, potom všechny tyto spekulativní trhy musí být zahrnuty do FTT. Takže je potřeba podívat se na to, zda se jedná či nejedná o spekulativní transakci a pokud se jedná o spekulativní transakci, pokud potom všechny takovéto spekulativní transakce musí být zahnuty pod FTT. Bylo navrženo, že Příjmy z FTT by měly podporovat eh, rozpočet Evropské unie jako vlastní zdroj. Já se domnívám, že parlament by eh, se neměl vstát toho mít k tomuto tématu vlastní postoj. Myslím si, že by bylo dobré, abychom měli společný postoj. A abychom o tomto tématu hovořili. Eh, myslím si, že bychom se mohli zasadit o posílení eh, víceletého finančního rámce do roku 2020. A, a asi by bylo dobré podívat se na možnost snížit příspěvky členských států v důsledku příjmů eh, za daně FTT. Eh, mohlo by to přinést až 35 miliard ročně. A to by mohlo pomoct eh, tomu, abychom zaplnili díry, které vznikly v důsledku krize. A tyto peníze by se mohly využít například na vytváření pracovních míst. Ještě k jedné věci, o které se ještě nehovořilo. Tato věc se týká následujícího. Myslím si, že potřebujeme opatření pro to, abychom bojovali proti vyhýbání se daní a daňovým únikům v této oblasti. Souhlasím s tím, že každý členský stát aby sám měl mít možnost eh, učinit určitá opatření, aby zabránil daňovým únikům. pokud se něco takového eh, bude dělat, je třeba dávat eh, pozor na to, aby se to dělalo skutečně pořádně. Myslím si, že musíme eh, se snažit na to dohlížet také na evropské úrovni, protože když se to eh, nechá jenom v rukou členských států, eh, celá věc nebude fungovat a neustále bude docházet k daňovým únikům a vyhýbání se daní. A na posledním summitu bylo řečeno také to, že došlo k opatřením na úrovni členských států, ale tato opatření nebyla dostatečně efektivní a tak se domnívám, že je třeba, aby členské státy postupovaly společně. Už jsem řekla, že souhlasím s většinou návrhu zpravodajky a podporuji je. Děkuji paní Mityas, poté pan Goses, pana Luling, pan Klint, paní Ferreira, Giol a pan Ferber. Takže pokud by si ještě někdo další chtěl přihlásit do slovo, tak se přihlaste. Takže v první řadě bude hovořit pan Goses. Merci, monsieur président. Děkuji mnohokrát, pane předsedo a kolegyně a kolegové. Především jsem chtěl říci, že souhlasím s tím, co říkal pan Otmar Karas. A to k zásadám a technickým otázkám. Myslím si, že je potřeba, jak tady zaznělo, se nevracet k základním otázkám, ale spíše realisticky vyhodnocovat stávající situaci. Zavádíme-li daně, neděláme to z romantických ani z morálních důvodů. Cílem rozpočtu je zajistit, aby veřejné orgány mohly platit své účty. Proto je potřeba najít efektivní a pragmatické řešení. A když se díváme na čísla a když se díváme na důsledky, tak si uvědomujeme, že tam je pár prvků, které ani komise, ani nikdo jiný na začátku nevzala v úvahu. Ten princip je celkem zásadní a máme pocit, že je také spravedlivý, protože zdaníme řadu transakcí, nijak nemoralizujeme, protože konec konců eh, daně nejsou morální otázkou. Navíc ta míra zdanění je velice nízká. To je tedy zásada a většina z nás ji podpořila. Dnes ale už se zabýváme spíše podrobnostmi. A otázka je, jak to provést a co z toho bude vyplývat. Já si myslím, že bychom se neměli pouštět do eh, nějakého trestného zdanění. Já myslím, že to dneska nechceme. To se prostě uh, máme, regulaci, máme novou regulaci, která byla zavedena, která funguje, možná nebyla dostatečná, ale rozhodně není trest, trestající. V tuto chvíli pochopitelně všichni činí na vnitrostátní úrovni svá opatření, aby získali prostředky do svých rozpočtů. A myslím si, že pokud bychom to nedělali, tak ve střednědobém horizontu nebudeme mít v rozpočtech žádné změny. Navíc tato daň nebude mít negativní ekonomické dopady, jinak by neměla konec konců smysl, protože by v podstatě, kdybychom změnili fiskální pravidla, tak, tak eh, by odešel finanční průmysl a nebylo by stejně co zdaňovat. A proto jsme chtěli najít kompromis, který by byl akceptovatelný. Myslíme si, že na tom ještě potřeba dosti pracovat. Ale ti, kteří kritizují tuto daň, a já se nemyslím, že tady vzniká nějaká proti daňová kampaň. Je prostě jasné, že každý se snaží dosáhnout svých cílů. Je potřeba zajistit, aby na trhu eh, fungovala spravedlnost. Nicméně potřeba, aby ti, kteří kritizují, přispěli i konkrétními návrhy znění. Takže pokud kritizujete tuto daň, tak nám prosím dejte k dispozici čísla, tak abychom mohli vyčíslit, jaké negativní dopady to bude mít třeba u repa, anebo u dvojitého zdanění určitých finančních nástrojů. Já vím, že to říkáte ústně ve svých vystoupeních, ale aby to bylo důvěryhodné v této diskusi, tak opravdu potřebujeme mít na papíře konkrétní čísla. A mám ale pocit, že k dnešnímu dni Tyto konkrétní finanční údaje kritici nedávají a bez takovýchto konkrétních číselných údajů těžko můžeme podporovat postoj proti. Takže mám pocit, že před námi stojí ještě spousta práce. Určitě i jednotlivé členské státy se budou snažit, nemůžeme to ale nechat jenom na nich. Je potřeba, aby tato diskuse byla komplexní pro naše občany, spravedlivá pro ekonomiku a aby vedla k trvale udržitelnému rozvoji. A že by nedocházelo pouze ke snižování ekonomické činnosti jejím přesouváním jinam. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní paní Luling. Paní Luling, máte slovo, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Musím říci, že mě velice potěšilo, že do dnešní diskuse vstupuje trochu více realismu. Já vím, že je to pořád teoretická diskuse o možnostech, které přináší zavádění této daně z finančních transakcí. Nicméně budu mít pár obecných připomínek, které už jsem konec konců sama zmínila. Zdá se mi, že každý den se staví před FTT do cesty další a další překážky a že to není jenom tak. I když třeba nejsme nutně pro všemi deseti, pro tuto a, a, daň, anebo proti, tak si musíme uvědomit, že prostě má své plusy a své mínusy. Tato dáně má bojovat proti neakceptovatelným praktikám finančního trhu, ale nemělo by to být na úkor spotřebitelů těchto finančních služeb. Říkají někteří. Ano, ale nezapomínejme na to, že prostě banky nakonec nebudou platit tuto daň. Prostě to přefakturují svým, svým zákazníkům. Teď, co se týče extrateritoriality, eh, jak říkali mnozí, je to velice složitá otázka. Posílená spolupráce, jak říkáte, by v podstatě nutila všechny členské státy, aby srážely tuto daň a tvrdit, že to nebude dělat problémy, tak to si myslím, že není úplně moudré. Právníci si kladou mnohé otázky k tomuto návrhu. Potom Spojené království se také staví proti. A myslím si, že nás čeká ještě řada překvapení. Já jsem vždy rezervovaná v těchto otázkách, ale nejsem stoprocentně proti. Myslím si ale, že je potřeba především se zabývat obsahem této daně. A k tomu jsem předložila, předložila pozněvací návrhy. Co se týče penzijních fondů, tak tady vidím, že mnozí kolegové předložili pozněvací návrhy, které vedou k tomu, abychom lépe chránili investice střadatelů. A to je opravdu červená linie. Pokud investiční fondy a důchodové fondy nebudou z tohoto návrhu vyloučeny, tak nebudu hlasovat pro. Penzijní fondy a investiční fondy budou těmi subjekty, na které by tato daň působila tak negativně, že by je v podstatě mohla, že by je v podstatě mohla zabít. Evropská komise, možná z ideologických důvodů, bohužel, nikdy nebyla ochotná přiznat, že takovéto kaskárové zavádění daní by pro tyto fondy bylo smrtelnou ranou. Prostě když, i když to bude 0,1%, tak pokud to zavedete tu daň 30x, 40x po sobě, no tak už se dostáváte na smrtelnou výšu, výši zdanění. Prostě je potřeba uznat, že toto je problém. Navíc, eh, co je ještě absurdnější, je, že v podstatě tady eh, pracujeme proti kolektivním investičním nástrojům, které stabilizují finanční trhy. Řada dalších nástrojů, o kterých zde hovoříme, jsou velmi dobře regulovány. Je to ve prospěch spotřebitelů. Pokud chcete, aby se přesunuli do Singapuru, tak prosím, ale já to nechci. Vy, vy říkáte, že to je daň, která má bojovat proti spekulaci. Ale přitom v podstatě penalizujete dlouhodobé úspory touto daní. A to je prostě logika, která mě uniká. A jsem proti ní. Ráda si vyslechnu kolegy a kolegyně, někteří již vystoupili, ale prostě tato otázka v mých očích je zcela zásadní a nemůžeme ji bez nějakého širšího průzkumu dopadu jenom tak dát stradou. Paní zpravodajka říkala, že se blížíme zhodě, no nemám zrovna ten dojem, Nevím, jestli její postoj je optimistický nebo skoro utopický. Já jsem zatím ještě neviděla kompromisní pozněvací návrhy. Stinoví zpravodajové o tom ještě budou se také hovořit se svými skupinami. A já jsem se pochopitelně snažila o to, abychom dospěli k nějakému rozumnému, rozumnému kompromisu, ale Jak tak poslouchám tuto rozpravu, tak musím říci, že to, co navrhovala paní zpravodajka, mě zatím úplně nevyhovuje. Děkuji, paní Luling. Ja, vielen Dank, eh, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Vidím, že je zde pan Bergman z komise. A musím říci, že objevuji jeho idealismus a trpělivost, protože návrh, který předložil, který byl východiskem pro celou eh, diskuzi, eh, ten se hodně liší od toho, o čem nyní hovoříme. A myslím si, že eh, udělal odvážný krok a předložil něco, co kdyby bylo realizováno, tak by mělo skutečně globální dopad. Nicméně to, o čem dnes jednáme, už nemá nic moc společného s původním návrhem. A já bych se ani nedivil, kdyby pan Bergman řekl, už toho mám eh, dost, eh, s tím to končím. A dáň má určitou eh, řídící funkci a zároveň má přinést peníze do státní kasy. V tomto případě to tak bylo původně také myšleno. Nicméně já si myslím, že eh, té řídící funkce už jsme se eh, svým způsobem eh, vzdali a už jde jenom o to, jak dostat nějaké peníze do státní kasy. A jedenáct států zdá se je připraveno zavést tuto daň a toto je v podstatě hlavní poslání. To, že to zaplatí bankovní sektor, to je omyl, nakonec to zaplatí zákazníci bank. Nicméně zdá se, že ani těch 11 států se v současné době neschodne ani na tom, co chtějí a jak to chtějí. Podívejme se na to v praxi. Sedí tam 11 finančních ministrů, ministrů financí a hovoří o této dani. Nizozemec e, říká, e, musíme to udělat tak a tak. E, Lucemburčan říká, UCIC musí mít výjimku. Němec říká, penzijní fondy musí mít výjimku. Další říká, potřebujeme další výjimky. Takže v podstatě zde dochází k jakémusi eh, babylonskému pomatení, pokud je o to, co vlastně den z finančních transakcí znamená. Pan Bergman se snažil původně eh, nějakou definici předložit, ale zdá se, že tato definice se už úplně změnila. Kromě toho eh, už se státy neschodnou ani na tom, co by se mělo stát s, tím, s těmi penězi, pokud vůbec nějaké peníze do kasy potečou. Minister financí mé země e, už e, v podstatě počítá se dvěma miliardami. Počítá s nimi jako s budoucím příjmem. E, jiní to udělali trochu jinak, ostatní říkají, že to půjde, nebo aspoň částečně, do evropského rozpočtu případně to sníží příspěvky členských států do evropského rozpočtu, ale co se s tím tedy stane? Já se domnívám, že je klidně možné, že tato daň nebude existovat, ať už tady budeme debatovat cokoliv. Když se těch 11 členských států nakonec nedohodne, může dojít k tomu, že dojde k nějakému částečnému zdanění, zdanění um, akcí například, ale ne k dani z finančních transakcí. A uh, dojde tak uh, v k narušení eh, trhu. Pokud nechceme narušení trhu, potom si myslím, že bychom měli eh, daň zavést postupně. Možná bychom nejdříve měli zavést něco, eh, co je přijatelné pro všech 27 členských států. Třeba začněme něčím, jako je britská stamp duty, britské kolkovné. A potom se může krok za krokem, případně rozsah této daně rozšiřovat. Ale obávám se, že to, co se nyní navrhuje, určitě selže. Děkuji, pane Klinci, a v tuto chvíli má slovo pan Smith. Děkuji, pane předsedo. A děkuji těm, kteří říkají, ehm, věci jako, vždyť já jsem to říkal. já to ehm, normálně nemám rád, ale myslím si, že ehm, něco takového zde zaznít musí k takovému názoru dospějete, když se na to podíváte detailně, na to, co máme před sebou. Pokud jsem správně pochopil to, co říkal pan Klinc, a chce tu daň, kterou navrhoval pan Bergman, ale nechce tuto daň, eh, nechce řadu výjimek a tak dále. Možná bychom se měli vzdát celé té myšlenky a mě, mohli bychom začít od začátku. E, myšlenka, že budeme mít e, daň pro to, abychom posílili růst v Evropě, možná není úplně správnou myšlenkou. Každý má z domova eh, ze své vlastní země různé zkušenosti a často jsou nesrovnatelné. Nicméně nějaké zkušenosti zde máme, ze kterých můžeme vycházet. Ehm, zazněly zde názory, eh, že eh, zástupci zemí, které se této daně neúčastní, by do toho návrhu neměli co mluvit. Nicméně já se domnívám, že je nesmírně důležité, aby pokud tento klub jedenácti má pokračovat dále, potom bychom měli mít na paměti, že země mimo těchto jedenáct zemí by asi na danou věc neměly mít žádný vliv. Myslím si, že to je zcela ospravedlnitelná myšlenka. A myslím si, že extrateritoriální dopady ještě nebyly dostatečně proskoumány a to já považuji za nepřijatelné. a to je podle mého názoru důležitý argument pro země mimo těch jedenáct. Na závěr bych chtěl říci, že ti z vás, kteří chtějí tuto daň, by měli říci, že eh, se jedná buď o příjmy nebo spíše politický symbol. Souhlasím s tím, že finanční trh musí být přísněji regulován. Já něco takového uznávám, ale pokud zavedeme nějakou takovouto daň, musí být efektivní a musí být vnímána v širším kontextu. Nebudu zde říkat na závěr hodně štěstí nebo bon chance, protože budu hlasovat proti, nicméně e, přeji hodně štěstí zpravodajce, protože je velmi milá. Děkuji. Pane Smithy, a v tuto chvíli bude hovořit paní Ferreira. Děkuji za slovo. Já jsem trošičku zmatená v tuto chvíli. Ano, tady se hovoří o tom, že to všechno zaplatí daňový poplatníci. Ano, to je součást té celé argumentace a já to tady vnímám jako argument. Ale je třeba uvědomit si, že spotřebitelé opravdu spotřebovávají opravdové produkty. Například kniha. V naší zemi v podstatě platíte 23% DPH u knihy. A já se ptám, proč Eh, by se nemělo platit, neměla platit daň u finančních produktů, když ji platíte kdykoliv si kupujete knihu nebo láhev s vodou. Tady jde také o to, jak to všechno bude vnímat veřejnost, protože veřejnost stejně jako střední, střední a malé podniky opravdu eh, platí velmi mnoho, přispívají opravdu nadměrně do eh, národních rozpočtů, do evropských rozpočtů a a já si myslím, že tady to zdanění finančního sektoru je v podstatě ve srovnání opravdu velmi, velmi nízké. To znamená, ano, ano, já si myslím, že by to mělo být tady v pořádku. To znamená, že ve chvíli, kdy tedy spotřebitelé eh, u všeho platí daň, no tak eh, by tak měl platit i finanční sektor. A víc, ve chvíli, kdy hovoříme o výjimkách, tak já se e, musím přiznat, že nechápu, proč by tady měla být výjimka u těch penzijních fondů, protože tady nehovoříme o malých a středních podnicích. To jsou, to je opravdu velký obchod, penzijní fondy. To znamená, tady hovoříme o zdanění 0,1%. Pouze pokud by operovali agresivně, tak jak operovali posavac, to znamená, že kupovali velmi riskantní produkty, byly to také vysokofrekvenční transakce a pouze v takovýchto případech, pokud by tedy takto pokračovali, tak by byly zdaněny. Penzijní fondy v rámci dlouhodobí, by měly být dlouhodobými produkty. A myslete také na veřejný dluh, protože ten už vůbec není pod kontrolou. A ne z toho důvodu, že by ekonomika na tom byla tak špatně, ale všechno to se to soustředilo na spekulativní obchody. To znamená, že tady docházelo k neustálému nakupování, přeprodávání, včetně teda e, e, veřejního dluhu. To znamená, že i proto v podstatě došlo k tomu, co udělala ECB, protože v tuto chvíli ta finanční situace nebo hospodářská situace je ještě horší, než byla předtím. Takže víte co, nebudeme to všechno směšovat. Ve chvíli, když, když já se podívám na ty výjimky, tak vidím, jak se celé jasné důvody pro některé z nich. Podíváme se tedy na ty pozměňovací návrhy. Já vím, že všichni zde mají uh, mnoho znalostí a všichni velmi, se velmi vážně jak se zabýváme těmito, eh, těmito eh, věcmi. Takže co se týče výjimek, transakce mezi skupinami pan Ferber, Schmidt a tak dále, já teď to přeskočím. Co se týče transakcí mezi skupinami, tak, aby byly splněny eh, ty požadavky. Tady hovoříme o reverse repurchase a o těch dohodách o půjčkách. Určitá skupina poslanců hovoří o těch alternativních investičních fondech a o UCITS. Dále se hovoří o těch penzijních fondech. Další skupina hovoří o těch nefinančních institucích, které by měly být součástí výjimky. Poté deriváty OTC a aktivity market makerů. Dále výjimka týkající se malých a středních podniků. Dále výjimka týkající se těch nástrojů malých a středních podniků. Dále pobočky a ceřiné společnosti eh, jaksi společností z členských států, ale operující, operující eh, na území třetího státu. Dále hovoříme o rizikovém kapitálu dále nástroje neúčastnících se členských států, e, výjimka pro veřejný dluh, dále úrokové sazby týkající se derivativ, dále primární trh, bondy, dále další, e, další transakce týkající se konkrétních derivátů a já se v tuto chvíli ptám, Nejde tedy o toto všechno rozmělnit, rozmělnit to skrze všechny tyto výjimky. Já samozřejmě chápu, že chceme někdy stanovit nějakou výjimku, ale tady jde o to, abychom zabránili tomu jaksi nadměrnému spekulativnímu obchodování. Ale já v tuto chvíli už si nejsem jistá, jestli všichni jsme na ty stejné lodi, jestli chceme všichni to stejné. Protože samozřejmě my v tuto chvíli můžeme takto jak si činit. Teď otevřeme všechny tyto mezery, ale je třeba, je třeba si uvědomit ten celkový kontext a nerozumělnit to celé. Takže měli bychom to mít opravdu velmi jasně. A v souvislosti s Nizozemskem, já jsem byla opravdu velmi překvapena. Nizozemsko není součástí té jedenáctky, je mimo. Pane Karasi, jste si jistý, že pokud bychom vyloučili penzijní fondy, tak by se e, Nizozemsko do klubu jedenácti přidalo? Nejsem si úplně jistá protože my jsme si vyslechli ministra financí a bylo to velmi jasné. On řekl, že nebyly uvnitř kvůli penzijním fondům, ale neřekl, že pokud by došlo k výjimce, že by se staly součástí skupiny. Takže já si myslím, že tady bychom měli být velmi upřímní sami k sobě, měli bychom se držet našeho postoje, neměli bychom tady otevírat ty, ta, ty nové dveře, eh, ty nové mezery, protože podstatě nakonec nebudeme mít žádné FTT, bude to prostě celé rozmělněné a bude to k ničemu. Já se omlouvám, ale toto je můj postoj. Děkujeme paní Ferreiro a v tuto chvíli má slovo pan Giegold. Well, uh, first I would like to Děkuji. Nejdříve bych chtěl poděkovat Elise. Řekla celou řadu věcí, které jsem chtěl říct já řekla to mnohem hezčím způsobem. Bylo to velice obsažné, děkuji. Nebudu tedy zacházet do detailů o jednotlivých návrzích. Nicméně mám podobný dojem. Už dlouho víme, že je to sporná záležitost. Chtěl bych Ramonovi říci, aby nebyl nervózní, když to John Keynes navrhl, byl členem vaší politické rodiny. Nicméně, na začátku se zahrnuje pouze část produktů a ostatní spadají pod výjimku. A já si myslím, že pokud tomu tak bude, nemůže to fungovat, protože potřebujeme řádně regulovaný trh a dobrou sociální ekonomiku, sociální tržní ekonomiku. Je zajímavé vidět, jak eh, dřívější oponenti změnili své strategie. Někteří říkají, že to možná není už tak špatná myšlenka. Někteří se domnívají, že mohou daně zabránit a píší různá prohlášení proti této dani. A třetí skupina, ta je asi v současné době nejvíce nebezpečná. A tvrdí, když je nemůžete porazit, přidejte se k ním. A, a předstírají, že podporují dáně, nicméně se ji snaží podkopat různými způsoby. A jedním z těchto způsobů je dlouhý seznam výjimek. Další strategie je prodloužit, spozdit celý tento proces různými zásahy. A Další skupina se snaží eh, prosadit své osobní zájmy. Někteří, kteří dříve říkali, že jsou principiálně proti dani, nyní tvrdí, že eh, chtějí poskytnout své rady. Nevím, jestli bychom měli žádat o rady ty, kteří původně nepodporovali náš projekt. Já si myslím, že jsme zde na velice problematické půdě. Myslím si, že existuje jenom jedno opodstatnění výjimky. Pokud nemůžete zabránit daňovým únikům u některých produktů, které chcete zdanit, i když využijete všech právních nástrojů, které máte k dispozici. Pouze pokud nemůžete zabránit daňovým únikům a vyhýbání se dani, potom je to e, oprávněné, abychom se nedostali do stejných problémů jako švédská daň. ale návrhy týkající se například penzí, e, výjimky pro penzijní fondy, s tím, že penze jsou dobrá věc, také nebudeme danit a e, další a další výjimky. Já si myslím, že to není příliš správný přístup, protože to naruší rovné podmínky pro všechny a nakonec to podkope celou koncepci daně. A samozřejmě část této daně nakonec zaplatí eh, ti, kteří užívají finanční systém. Nicméně ne každý využívá do stejné míry eh, krátkodobé transakce na finančních trzích. Ještě k tomu, co říkal Ole. Já jsem viděl, že někteří kolegové předložili eh, návrhy zamítnout jako celek eh, tento návrh. Eh, pokud se podíváte na zdůvodnění, které předložil Ole, ale také Gunnar Hockmark a další kolegové z EPP, musím říct, že mě toto zdůvodnění a překvapilo. Zamítnout ten návrh kvůli tomu, že se jedná o posílenou spolupráci, to je podle mého názoru eh, jenom opodstatněné tehdy, pokud by bylo jasné, že to bude mít velký negativní vliv na země, které se toho neúčastní. Je vidět, že eh, tento návrh předložili eh, kolegové, kteří jsou ze zemí, které nejsou součástí tohoto návrhu a které by se možná chtěli připojit. Já se domnívám, že je otázka, jestli by eh, všichni poslanci měli eh, mít možnost do tohoto návrhu eh, zasahovat. Samozřejmě my, jsme, my zde všichni máme stejný status, ať už jsme v eurozóně nebo nikoli. Nicméně se zde otevírá otázka určité legitimity a práv. Myslím si, že bychom zde všichni měli převzít určitou odpovědnost v radě nyní existuje nebezpečí, že země, které nemají plán připojit se eh, k tomuto návrhu, eh, se snaží celý proces narušit. Domnívám se, že my bychom zde měli všichni projednávat tento návrh, i když někteří eh, jsou ze zemí které se nehodlají připojit. Myslím si, že zkrátka je potřeba zamyslet se nad otázkou, jak tuto věc zde projednávat eh, s ohledem na to, kdo je součástí eurozóny, kdo není součástí eurozóny. Myslím si, že musíme být opatrní eh, v této oblasti a v tom, jak zdůvodňujeme své argumenty. Děkuji. Pane Gigolde, a v tuto chvíli má slovo pan Ferber. Děkuji. Já v tuto chvíli jsem smutný, že vlastně ten můj návrh padne pod stůl kvůli socialistům. My jsme se přece na tom shodli. My jsme se shodli na tom, že chceme podpořit eh, tuto daň a teď jde o to vdechnout tu, této dani život. A teď tady hovoříme v podstatě o jiných věcech. Já samozřejmě chápu, že u Emiru říkáme, že některé deriváty nemají, být, nemají tedy projít tím clearingem, to znamená, to jsou ty deriváty, které nemají vůbec něco dočinění se spekulativním obchodováním, ale že je třeba tu daň uvalit tam, kde se jedná o velmi spekulativní eh, deriváty. A chci říci, že tento pozměňovací návrh, který jsem předložil, se týká velmi důležitého tématu. To znamená, že tam, kde my jako kontinent, který má jaksi velmi silné výrobní a produktivní kapacity, tak eh, v podstatě by nám mělo jít o to, abychom tuto produktivitu udrželi i do budoucna. Já si myslím, že tento není chyba mého mikrofonu. Mikro out. Tak já to zkusím ještě jednou. Omlouvám se, omlouvám se v tuto chvíli tlumočníkům, protože ty to mají, ty to mají nejhorší, protože jim to jde přímo do uší. V každém případě je třeba zajistit to, tu produktivitu a tuto schopnost eh, evropského kontinentu. A proto bychom proto by tedy bylo opravdu velmi dobré, kdyby naši kolegové eh, ze skupiny socialistů se drželi toho, na čem jsme se shodli. Dále, v souvislosti s tím, co říkal pan Gigol, tak tady to ve mně vzbuzuje určité obavy, protože Evropská unie se samozřejmě skládá z e, různých institucí a částí. My tady v tuto chvíli zastupujeme jako Evropský parlament 27 členských států, brzy 28 členských států. Poté jsme také e, nastartovali ten fiskální balíček, zatím je nás 25, eh, eh, dále co se týče euroskupiny, tak je, nás je 17 a co se týče skupiny, která by přijala tuto daň, tak tady jsme jedna velká jedenáctka ale my jako Evropský parlament, který zastupuje 27 členských států, máme velmi, jak si hrajeme v tuto chvíli velmi malou eh, roli. A proto je to pro nás eh, velmi těžké i ve chvíli, kdy v podstatě se snažíme vysvětlit naší práci eh, veřejnosti, tak je velmi těžké v tuto chvíli najít tu správnou cestu. A já chci zcela jasně říci, že členské státy, které již jasně prohlásily, že se nepřipojí k jedenáctce, tak v podstatě doufám, že nebudou zabraňovat v práci té skupiny 11 členských států, kteří se zavázali, že tuto daň podpoří. My jsme zcela jasně předložili naše stanovisko. My, my také musíme ale být i nadále součástí celého tohoto rozhodovacího procesu a to je pro mě velmi, velmi důležité, protože toto roztříštění eh, Evropské unie v tuto chvíli, tak jak ho vidíme, hlavně v té hospodářské oblasti, tak možná je to něco, co je transparentní pro ty, kteří jsou opravdu přímo u zdroje, ale pro většinu veřejnosti je to velmi matoucí situace. A v tuto chvíli má ještě slovo pan Lange. Já budu velmi stručný protože většina argumentů, které jsem chtěl e, zmínit, byla již vyslovena mými kolegy. Co se týče té celkové výjimky, těch eh, nefinančních protistran u derivátů. My jsme eh, souhlasili s Emirem na, na půdě Evropského parlamentu a Teď tady hovoříme vlastně o podobné výjimce, hovoříme o měnových eh, derivátech a ve chvíli, kdybychom tedy nesouhlasili s tím, s čím jsme souhlasili u Emiru, tak by nastala naprosto absurdní situace. A samozřejmě, že by to vedlo také k dalším milionům a miliardám nových nákladů pro naše firmy. A tady hovoříme o zárucích, zárukách pro naše investice. A to je zcela jiné téma. A proto já si myslím, že i to, co říkala naše milá socialistická kolegyně, tak je to, je to třeba zohledně. To znamená, že ve chvíli, kdy tedy přijmeme nějakou daň, tak také se musíme ujistit, že bude obsahovat výjimky, ale zcela jasné výjimky je třeba zcela jasně, jak se definovat ty, eh, ty nefinanční instituce, dále ty eh, to kolkovné a eh, já si myslím, že ve chvíli, kdy budeme chtít dojít tady k nějakému řešení, tak i ta druhá skupina našich kolegů se bude muset snažit nám trošičku porozumět. Děkuji, pane Langene, a v tuto chvíli dávám slovo komisi panu Bergmanovi ředitele generálního ředitelství Taxud. A bohužel máme velmi málo času, tudíž bych vás poprosil o co nejlepší, největší stručnost, protože máme ještě jeden bod na našem programu a potom přijde pan komisař Barnier, takže já bych vás poprosil, abyste ho hovořil opravdu co nejstručněji. Thank you, chief. Děkuji mnohokrát za slovo, pane předsedo. Pokusím se co nejrychleji, by to neslibuji opravdu otázka je, jaký politický signál chce tento výbor a Evropský parlament komunikovat touto zprávou. Chceme sdělovat to, že chceme daň z finanční transakce? Potom se ale nemůžeme omezovat pouze na kolkovné. Nesmíme nikdy zapomínat na to, že čím více dáme výjimek, tím více to bude stát ostatní. Čím více výjimek, tím složitější také bude vybírat tuto daň. A tím více lidí se bude snažit této dani vyhýbat či obcházet. Nezapomínejme na to, že tato daň se týká finančních nástrojů na finančním trhu obchodovaných finančním sektorem. Nejsou to jenom banky, ale i stínový bankovní sektor, hedžové fondy, pojišťovny, USITs, ale také market makersi. A tady se dostávám ke třem či čtyřem výjimkám, jenom které jste vyzmiňovali. Otázka vlastního obchodování kaskády a market makerů. Já jsem to pochopil tak, že chcete, aby z tohoto důvodu, z kaskádových důvodů, byli tito vyloučení z daně. Ale zapomínáme tím na článek 10 odstavec 2, ve kterém se říká, že pokud finanční instituce působí jménem jiného, tak platí ten druhý daň. Kromě toho také chcete, aby dostali výjimku, která je v podstatě dá do privilegované pozice oproti těm, kteří obchodují sami za sebe. Teď, co se týče extrateritoriality, tak to je trochu zvláštní, protože zase eh, o tom hovoří ti, kteří jsou proti této daně. Říkají, jsme proti FTT z důvodu, že je dobrá pro ty, kteří se neúčastní a špatná pro ty, kteří se účastní, ale zároveň jedním hlasem ti, kteří se neúčastní, říkají, že to je pro ně špatné tak ať se rozhodnou, jestli to pro ně je špatné nebo ne. A za třetí, výjimky, u kterých se říká o tom, že se jedná o činnosti, které podporujeme jinou regulací a máme je podporovat i tady. Myslím si, že to není úplně správná argumentace, protože konec konců řada těchto produktů, jako třeba penzijní fondy, již jsou na vnitrostátní úrovni privilegované v přístupu na kapitálové trhy. Dochází tam ke eh, prominutí daně, snižování daně a tato privilegia se kumulují. pokud jim dáme jí, v jiných regulacích privilegovanou pozici, tak to neznamená, že tak musíme činit i tady. A myslím si, že to není úplně černobílé, tedy hovořit ve smyslu zdanění anebo vynětí ze zdanění. Konec konců paní Podemata v úvodu zmínila REPA, kde jsme také uvažovali o snížené daňové sazbě oproti návrhu komise. To je určitě zajímavý návrh, nad kterým se ještě zamyslíme. Nicméně, přestože pan Klims se staví proti, tak pořád ještě textem motivujeme. Protože ti, kteří obchodují frekvenčně, ať už to jsou čistí vysoko, vysokofrekvenční obchodníci, anebo a BlackRock, Merrill Lynch a podobní, podobné investiční fondy, tak budou platit, zatímco běžné blanky budou platit daleko méně, protože, e, protože obchodují daleko méně často. Co se týče penzijních fondů, tak u některých máme prostě parkovací poplatky, vybírací poplatky, správní poplatky, u jiných ne. Ti, kteří budou vyžadovat více poplatku, budou pro středatele méně atraktivní. Čili pokud budeme mít tolik těchto výjimek, tak tím v podstatě snížíme ty nabídky, které máme obsažené v textu této daně. Děkuji mnohokrát a nyní dám nakonec slovo paní zpravodajce. Thank you, chair. Uh, it's impossible for... Děkuji, pane předsedo. Není pro mě možné, abych reagovala na vše, co tu zaznělo. Vzhledem k tomu, že už nemáme čas. Eh, chci poděkovat stínovým zpravodajům a všem poslancům za to, co řekli. Další věc, kterou bych chtěla říci, eh, jde stejným směrem jako to, co říkal Sven Gigold. Připadá mi zvláštní, že odpůrci FTT během předchozích diskuzí eh, když jsme hovořili o FTT pro 27 členských států, tehdy říkali jako argument, že daň byla špatně navržena a že to povede k daňovým únikům. A tito stejní lidé v současné době říkají, že ta daň je tak výborně navržena, že skutečně zabere a ublíží. Já zopakuji svůj přístup a svůj postoj. Jsem plně otevřená návrhům, jsem připravená zabývat se legitimními obavami a možnými neplánovanými negativními dopady zavedení FTT. Nicméně si myslím, že parlament by mohl případně otevřít eh, dveře eh, výjimkám, které by podkopaly daň z finančních transakcí, pokud by těchto výjimek bylo příliš mnoho. Ole, odcházíš, ale řeknu ještě jednu věc. Jsem zcela přesvědčena o tom, že z, toto byla příčina neúspěchu švédské daně, omezený rozsah. Takže ten návrh, tak jak nyní je, se snaží poučit se z chyb, ke kterým došlo ve Švédsku. Pokud jde o různé výjimky, například pro repo, souhlasím s panem Bergmanem, vítám připomínky v komise, a to, že komise navrhuje, že by zde měla být sazba 0,01 pro krátkodobé repo. Myslím si, že by to eh, mělo pozitivní dopad na penzivní fondy a také na transakce uvnitř skupiny. Dále pokud jde argument extrateritoriality. Současný návrh, tak jak ho máme před sebou, využívá široce užívaného principu v zdanění. Je to princip, který se využívá také například u DPH. Podle současných pravidel pro DPH poskytovatel služby na internetu nebo prodejce na internetu platí DPH v zemi, kde si daný člověk, daný zákazník kupuje produkt. To znamená, když um, si někdo z Německa koupí něco na Amazon, um, Amazon zaplatí daň v Německu. A to reaguje také na to, co říkala paní Luling. je zde také otázka eh, kolkovného. Eh, je to eh, daň na transakce týkající se britských společností bez ohledu na to, kde transakce probíhá. 70 nebo 40 příjmu z této daně ve Velké Británii platí zahraniční občané. Takže tolik k otázce extrateritoriality. Zde se jedná o daň, které se má účastnit 11 členských států. Nejde nám o to, aby eh, například v radě státy, které se neúčastní, nemohly eh, mít žádné připomínky. Nicméně se domníváme, že by mělo být na státech, které se rozhodly zavést tuto daň, aby stanovili, jak tato daň bude fungovat. Takže ještě jednou děkuji za připomínky, těším se na plodnou spolupráci se stínovými zpravodaji. Jsem přesvědčena o tom, že parlament by neměl být tou institucí, která otevře hráze, a která bude vnímána jako instituce, která eh, zahájila rozmělňování tohoto návrhu. Děkujeme paní Podematy. Hlasovat ve výboru se bude 6.6. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je bod 5, regionální politika. 6. června, ale my jsme ještě neviděli kompromisní pozměvací návrhy, nemohli jsme o nich diskutovat. To prostě není možné, abychom 6. června hlasovali pokud chceme slušně na tom pracovat a dohodnout se, tak jako říkal pan Verb, no to prostě nepůjde. Nemůžeme hlasovat 6. června. Vždyť ještě na stole nic nemáme. To, co tady bylo předloženo, nestačí k tomu, abychom se dopracovali k nějakému rozumnému konsensu. Dejte nám trochu času. Já si myslím, že opravdu všechno má svůj čas, tak jako říkal Mitterrand. Děkuji mnohokrát, paní Luling. Myslím si, že nemáme ale už více času. Sekretariat mě řekl, že kompromisní návrhy byly rozdány mezi stínovými zpravodajemi a že politické skupiny budou ochotny diskutovat. Pane předsedo, pan Rošes, já si myslím, že to strašně hloupě urychlujeme. Prostě k ničemu nepovede, pokud takto rychle půjdeme, protože rychleji to do rady nepůjde, rychleji to do komise nepůjde, takže dejme si dost času na to, abychom mohli pracovat slušně, protože jinak bude jednoduchý výsledek. Už jsem to jednou ukázal. Pokud nebudeme mít dostatek času, tak budeme hlasovat proti tomuto návrhu. Ať to bude tak nebo onak. A k ničemu to nepovede. Prosím. Děkuji. Já k tomu mám malou připomínku. Kompromisní pozněvací návrhy již byly rozdány. Paní Luling, chviličku prosím, vyslechněte si mě. Já bych byla ta první, která chce, aby výsledek byl co nejlepší, protože jsem konec konců zpravodajkou, že ano. My jsme dali na harmonogram dvě další zasedání se stínovými zpravodaji, na kterých se pokusíme dojít ke kompromisu. A za třetí, třetí věc, kterou jsem chtěla zmínit kolegům. Evropský parlament, Žáne Paule se snaží především o to, abychom se byli schopni dohodnout na této dani před evropskými volbami. Já vím, co říkáte, ale je prostě důležité, aby parlament k tomu přistupoval koherentně. To je můj postoj. Děkuji a nyní dám slovo paní předsedkyni, prosím. We could vote on the ten. Mohli bychom hlasovat desátého. Pokud by vám to pomohlo, měli byste pár dní navíc. Desátého to znamená v pondělí ve Štrasburku. To není příliš oblíbený čas. Pokud nebudeme hlasovat tehdy, potom budeme mít problém s tím, abychom to odhlasovali do července. Myslím si, že celá řada poslanců by to chtěla mít hotovo před letní přestávkou. Myslím, že bychom se měli pokusit dodržet eh, lhůtu, takže hlasovat eh, desátého. Možná eh, bude potřeba to ještě jednou projednat. Do té doby máme ještě jednu schůzi. Jean-Paul? Paní předsedkyně, ano, možná ale mám pocit, že tady dojdeme k paradoxnímu výsledku. V parlamentu se rozhodneme o prvním a o druhém čtení, ale v podstatě to povede k tomu, že se k tomu nebudou moci vyjádřit stínoví zpravodajové a ostatní poslanci a poslankyně. Nebudou to moci probírat ve skupinách a my jako koordinátoři prostě potřebujeme, aby se nám kolegové dohodli ve skupinách. A pokud na tom budou pracovat jenom stínoví zpravodajové, je dobrá. Musím ale říci, že tady budou provádět obstrukce kolegové, kteří říkají, že to s nimi nikdo nekonzultoval. A mně prostě to připadne dosti zvláštní. Zdá se, že nutně to tady musíme rozmělňovat. Běžní poslanci, kteří nejsou stínovými zpravodajové, prostě nemají šanci na tom pracovat. No za rok budou volby. Já, co se mě týče, tak pracuji do posledního dne svého volebního období. Děkuji, prosím. Já musím říct, že opravdu nechápu, proč z toho vznikl takový velký problém. Normálně, když větší skupina si žádala o více času, tak nedocházelo k tomu, že by ten čas nedostala. Já, já vlastně vůbec nevím, o čem to všechno v tuto chvíli je, protože normálně se, to bylo úplně jednoduché se dohodnout se stínovým zpravodajem na časovém harmonogramu a nemyslím si, že v radě by skončili na tom pracovat ještě před letem. Já bych samozřejmě byl velmi rád, kdyby abychom to vyřídili co nejrychleji, ale v tuto chvíli musím říci, že opravdu souhlasím s tím, co bylo řečeno. Měli bychom se uklidnit, má, máme opravdu hodně zodpovědnosti a musíme samozřejmě jednat tak také, abychom byli, aby naše zpráva byla ospravedlnitelná před veřejností. Já nevím, proč bychom v tuto chvíli měli najednou všechno měnit, jenom protože přichází volby. Musíme spolupracovat v tom stejném duchu, musíme být opravdu kooperativní a neničme to. Já jsem si jistý, že stinoví zpravodajové se dohodnou i s paní zpravodajkou, že se jim podaří najít nějaké řešení a prosím vás, ukončme už tuto debatu. Já si myslím, že tady opravdu to není to správné místo. Já chápu, že tady určité lidi vyjadřují určité eh, jaksi mm, obavy, a já si myslím, že bychom měli být opravdu co nejopatrnější, protože v první řadě musíme splňovat naše povinnosti a úkoly. Děkuji. Já si myslím, že jsme minulý týden už viděli, k čemu to vede, když chceme rozhodovat o velmi komplexních tématech ve Štrasburku. Eh, jistě si pamatujete také na hlasování o eh, zprávě pana Hokmarka a je třeba říci, že tom, v průběhu tohoto mandátu neustále a stále opakovaně docházelo k tomu, že ve Štrásburku jsme měli těch zásedání velmi mnoho, byla velmi eh, náročná a v tuto chvíli eh, vlastně hovoříme o nějakém po- povolení a je pravda, že tato povolení nebo ten čas byl vždy dán k dispozici zpráva McCarthy byla odložena a já se ptám, proč nemůžeme odložit také tuto uh, zprávu. 17. nebo 18. se můžeme uh, rozhodnout, aniž by došlo k takovému zcela zásadnímu časovému posunu. A v tuto chvíli dávám slovo paní předsedkyni. Děkuji, děkuji kolegové. Tak, co se týče mého postoje k odkládání, tak vy víte, že ve chvíli, kdy je to možné a je to proveditelné, tak to podporuji. Samozřejmě v tuto chvíli to nemůžeme jak si rozhodnout, protože tady nemáme dostatečné kvórum. Vím, že spravodajové a stínoví spravodajové se jistě nějakým způsobem dohodnou. To znamená, že ještě předtím, než budeme hlasovat, tak by bylo dobré, kdyby se ještě sešli. To je v tuto chvíli jaksi eh, ten můj postoj k celé této věci. Já bych v každém případě, tedy sama za sebe navrhovala, abychom to odložili, ale myslím si, že opravdu musíme dodržovat demokratická pravidla, kterými se náš výbor eh, musí řídit. Někteří naši kolegové nemají k dispozici eh, materiály vždy ve správný čas. Eh, není to poprvé, eh, co se to stalo a v tuto chvíli už je tady s námi pán komisař, to znamená, že já navrhuji, abychom ukončili tuto rozpravu. Pokuste se najít nějaké řešení opravdu spolu. Zítra mi řeknete, k čemu jste došli a v tuto chvíli vám tedy nemohu říci to, co jsem vám chtěla říci, ale všichni tuto informaci týkající se tady těch kompromisních návrhů dostanete a budete mít k dispozici. Já doufám, že také s tím budete spokojení. Děkuji. Děkuji, děkuji paní eh, předsedkyně a předávám vám místo. Right, thank you very much. Děkuji, děkuji vám všem. Pan komisař Barnier musí odjet eh, do Amsterdamu, to znamená, že v 6.15 musí opravdu odejít, to znamená, že nebudeme ztrácet čas nějakým úvodem. Eh, samozřejmě eh, vy víte, že pan komisař u nás není poprvé a vždy ho také v našem výboru vítáme a proto vám v tuto chvíli hned a okamžitě bez prodlení předávám slovo. Bonsoir. Přeji vám všem hezké odpoledne. Děkuji Sharon za pozvání. Především chci poděkovat Sharon za porozumění. Já jsem dokonce chtěl to odsunout o pár dní, protože uh, jsem byl na chirurgickém výkonu, který byl dlouze naplánovaný a před 15 dny jsem nebyl schopen, nebyl schopen přijít, ale v každém případě chci říci, vážení poslance a poslankyni, že se nacházíme opravdu v klíčové fázi tohoto strukturovaného dialogu. Je rok před koncem vašeho volebního období a určitě je to dobrá příležitost načetnout jakousi bilanci a podívat se také na prioritní opatření týkající se některých důležitých textů, jež mají být schváleny během nadcházejících měsíců. Ano, určitě za poslední tři roky jsme toho učinili hodně a já bych rád využil této příležitosti a poděkoval všem, kteří tento pokrok umožnili. Chci ale také říci, že nám zbývá hodně práce. Hodně se od nás očekává, což konec konců jsem i s paní Sharon Bowles viděl na eh, neformálním ekofinu v Dublinu a také jsme to slyšeli na posledním zasedání G20. -ky. Myslím si, že nás budou hlavně soudit podle toho, jestli budeme schopni dodělat tři agendy. Nejsou jediné, ale přesto. Tedy bankovní unie, tedy rychlé zavedení společného systému řešení problému bank. Kromě toho také musíme dokončit regulaci a také nás budou soudit podle toho, jestli budeme schopni řešit regulační opatření trochu jiné povahy. Musíme přejít od řešení dopadů krize k proaktivní regulaci. Tato proaktivní regulace eh, má být prorůstová. Já se eh, velice rychle k těmto třem bodům vrátím. Nejprve bankovní unie. Tady proběhlo opravdu velké úsilí. Někteří se domnívají, že tato bankovní unie eh, byla utopická ještě před rokem a teď skoro je realitou a má hlavní dva pilíře, dohled a také bankovní rezoluce a pojištění vkladů. Marian Tyson a Sven Giegold eh, odvedli dobře svou práci a v podstatě máme téměř hotovou, hotový dohled. A doufáme, že jak bylo řečeno ve Štrasburku, tak eh, snad se nám podaří eh, vyhovět vašim očekáváním. Kromě toho také bude potřeba, abychom pracovali na oblasti řešení bankovních problémů. To e, ukazuje jasně kyperská krize, není to jenom teoretická záležitost. A také děkuji panu e, Otmarkovi a stínovým zpravodajům za to, že připravili zprávu k této směrnici o řešení bankovních problémů. Trialog by se měl soustředit na několik klíčových témat, o kterých konec konců hovořili i ministři tedy financování tohoto mechanismu řešení problému, řešení přeshraničních krizí, vztah home host a také otázka bailinu, tedy konverze odpisu závazků a také vstup v platnost a hierarchii věřitelů. A v červnu předložíme jednotný mechanismus pro řešení bankovních problémů v eurozóně, tedy SRM. Budeme mít společný fond, který budou předem financovat banky a kromě toho také navrhneme vytvoření orgánu pro řešení bankovních problémů, který bude provádět pravidla směrnice o bankovní rezoluci a to v eurozóně. Doufám, že tato komplexní úprava bude dobře fungovat i s dohledem od roku 2014, s tím, že v kompletu by měla fungovat od roku 2015. Teď druhá oblast nad rámec tedy bankovní unie se týká eh, stále ještě té preventivní regulace. Eh, to znamená jednotná pravidla pro 27, brzy 28 členských států Evropské unie. Tady si myslím, že jsme učinili hodně. Děkuji mnohokrát panu Werneru Langenovi a především eh, jeho, smlu, jeho dohoda o forwardových kontraktech a děkuji také panu eh, Karasovi za jeho práci v oblasti CRD4. Myslím si, že potřeba, abychom se soustředili paralelně na tři důležité agendy. Pan Ferber má na starosti MIFID. Tady bychom rádi, aby trialog začal co nejrychleji a abychom se dohodli ještě do konce tohoto roku. Je to opravdu priorita, protože podobná pravidla již platí ve Spojených státech. A pak, když nevytvoříme stejné podmínky, což je konec konců mým stálým cílem, tak to e, bude k nevýhodě všech podniků, které fungují po obou stranách Atlantického oceánu. Druhá otázka to má na starosti paní Arlene McCarthy, ta se týče zneužívání trhu. A tady jsem rád, že Evropský parlament e, velmi podporuje ambiciozní regulaci této oblasti. A kromě toho také s panem Balzem začne trialog k Omnibusu 2 a to poté, co EIOPA dokončí svou studii týkající se pojišťovacích produktů a dlouhodobých záruk. Já jsem tedy zmínil tyto tři agendy. To ale neznamená, že bych podceňoval důležitost dalších agent, na kterých pracujete. Například UCITS 5, tady je zpravodajem pan Gigold, potom zpráva pana Langena, e, otázka PRIPS, tu má na starosti paní Beres a CSD, tu má na starosti e, Kay Swinburne. Evropská komise předložila také směrnici, která je pro mě velice důležitá. A vydala, vydal k tomu zprávu pan Klute v roce 2011, na základě které všichni Evropané by měli mít přístup k, jednot, k jednomu jednoduchému eh, platebnímu účtu a zvýší se tím také transparentnost a srovnatelnost bankovních poplatků a zjednoduší se změna bankovních účtů. Paní předsedkyně, dámy a pánové, já si moc uvěd- dobře uvědomuji, že tady máme řadu otevřených agent, které pro vás znamenají velké množství práce. A to tež platí pro vaše kolegy v komisi, eh, pro pracovníky, se kterými přímo spolupracujete. Znamená to, že bychom s tím měli skončit, jako říkají někteří na finančním trhu? Já myslím, že ne. Je potřeba, abychom reagovali na věci, které nefungují ve finančním systému. Objevil se skandal týkající se referenčních indexů. Na to je také potřeba reagovat. Musíme si také uvědomit, jaké dopady má naše regulace. Nemělo by to vést k tomu, že bychom tím vlastně posílili eh, paralelní bankovní systém. Často se o tom takto hovoří. Nyní ke dvěma otázkám, tedy k revizi směrnice o platebních službách. Tady vám poměrně rychle předložíme návrhy. Kromě toho je také potřeba identifikovat a řešit systémová rizika, která zatím nemáme ošetřena v regulaci. A s tím účelem jsme také předložili návrh strukturální reformy bank. Tato bude předložena v konkrétních, eh, eh, v konkrétních podobách po létě a to po zprávě pana Likanena. Proběhne také veřejná konzultace k tomuto tématu, která má pomoci lépe kalibrovat tuto problematiku a děkujeme také paní Arlene McCarthy za práci z vlastní iniciativy. Připravujeme také na podzim revizi směrnice o penzijních fondech. Cílem tohoto návrhu je zlepšit ochranu střadatelů a zlepšit fungování vnitřního trhu. Jak jsem říkal nedávno v Amsterdamu, tato revize se bude týkat především řízení, transparentnosti a zpráv, které jsou už pojednány ve stávající směrnici. Kromě toho také obezřetnostní požadavky Předseda EOPy nás informoval o určité potřebě delšího období na to, aby kvantitativní aspekty penzijních fondů byly zpracovány, protože to je velice složitá otázka a já nechci v žádném případě ohrozit schopnost těchto fondů působit v dlouhodobých investicích a tím podporovat reálnou ekonomiku. A závěrem ještě krok, ještě eh, slovo k tomu, že se nacházíme ve chvíli, kdy je potřeba předejít od reaktivní, preventivní a možná represivní, a v každém případě opravné regulace k proaktivní regulaci. Realizace agendy G20 a vytváření bankovní unie jsou sice důležité, ale ne dostatečné. Máme historickou příležitost eh, soustředit se ve své ekonomice spíše na produktivní kapitál a ne na finanční kapitál. Tak tomu často bývalo v minulosti. A určitě to od nás očekávají i občané a podniky. Je prostě potřeba, aby bylo více prostředků na dlouhodobé investice. A z toho důvodu ta zelená kniha, kterou jsme spustili před několika týdny, o eh, v dlouhodobém financování ekonomiky je tak důležitá je potřeba řádně nastavit obezřetnostní pravidla, fiskální, e, fiskální pravidla a účetní pravidla, tak abychom více podporovali dlouhodobější, dlouhodobější financování a dali malým a středním podnikům lepší přístup k financování. To jsou všechno myšlenky, se kterými jsme do této diskuse přišli a děkuji mnohokrát za to, že se této diskuse budete účastnit. A nakonec závěrem po závěrech a Evropské rady z minulého týdne se musíme společně zamyslet nad tím, jestli náš stávající reportingový rámec je dostatečně transparentní, především co se týče e, odvedených daní. E, už tady máme díky vám CRD4, Také máme z díky vaší iniciativě novou úpravu týkající se těžebního a, a těžebního průmyslu a, a lesního průmyslu. Myslím si, že tady je potřeba zajít trochu dále a neřešit to jenom projekt od projektu. Je potřeba, abychom všichni věděli, jaké společnosti platí daně, komu a kdy. Tady tedy doufám, že co nejrychleji připravíme tato nová pravidla. Děkuji mnohokrát, to je vše, co jsem chtěl říci eh, takto na úvod. Nyní se rád vyslechnu vaši diskusi a budu se dále těšit na eh, další spolupráci. Thank you very much, uh, Mnohokrát děkuji, pane komisaři. Rádi jsme si vyslechli, co jste říkal o podávání zpráv jedna země, jednotlivých zemí. My jsme hovořili o účetnictví a to s tím úzce souvisí. Hovořil jste také o e, nefinančním podávání zpráv. Myslím si, že by to mělo být e, e, upraveno takovým způsobem, jak to bylo v odpovídající směrnici. Myslím si, že budu muset omezit čas pro jednotlivé řečníky, takže eh, čtyři minuty na otázku a odpověď a nikomu nepovolím položit otázku, eh, která bude delší než dvě minuty, protože jsme zde, abychom si vyslechli odpovědi. A komisař musí eh, odjet brzy, takže ti, kteří jsou na konci seznamu, se možná nedostanou na řadu, ale záleží na předchozích kolezích. Takže nejdříve Marian. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. A vítám vás, děkuji také za informace, které jste nám dal. A začnu hned z Ostra. A takzvané Single Resolution Authority. Máte už nějaké e, návrhy? Je možné už eh, říci, jak chcete zajistit, aby eh, tyto úřady měly větší úkol než jenom, aby tento úřad měl větší úkol než jenom koordinaci národních úřadů. Je třeba, aby tento úřad dělal více než jenom koordinoval. Eh, měl by mít určitý přehled a myslím si, že by jeho pravomoce měly jít dále než jenom právě koordinace. Myslíte si, že by k tomu měl být připraven nějaký fond? Dále. Ambice komise jsou velké, nedostáváte se někdy až na hranice smlouvy? Nebo myslíte si, že skutečně bude možné tuto řadu věcí, kterou jste zmínil v daném funkčním období realizovat? Dále, je možné, abyste v komisi, komisi udělali eh, něco také s dalšími tématy? Děkuji. Pokud dovolíte, tak bych se na chviličku, paní předsedkyně, vrátil k tomu, co vy jste říkala o transparentnosti, kterou já v každém případě podporuji. Je potřeba, abychom věděli, kolik platí velké společnosti na daních a komu a kdy. Já k tomu nepřistupuji ideologicky. Nemám eh, žádnou konkrétní představu, kdy a jak se to udělá. Jenom signalizuji, že chci, aby to proběhlo co nejrychleji, aby to poskytovalo co největší bezpečnost. Nepřistupuji k tomu ideologicky a jsem ochoten pracovat na jakémkoliv nástroji, který k tomu povede. Ať už to bude text týkající se transparentnosti, ta nám je nejblíže, anebo později eh, třeba o sociální odpovědnosti podniku. Čím to bude rychleji a čím to bude bezpečnější, tak tím pro mě lépe, paní předsedkyně. Teď k otázce paní Thyssen. Rád bych přispěl k této diskusi, ale zároveň chci respektovat diskusi, která probíhá v kolegiu komise. Pracuji hodně s panem kolegou Barosem, s kolegou Renem a Almoniou, eh, na jejichž agendu pochopitelně situace bankovnictví má dopady. Nejsou mezi námi překážky. Jedná se tedy o jednotný orgán, který by fungoval paralelně s Evropskou centrální bankou jakožto dohledový orgán, což vy jste konec konců chtěli. A v každém případě předložím text, na základě kterého by mohl tento orgán působit dohledově i u zemí, které zatím nejsou v eurozóně, ale které se chtějí účastnit společného dohledu, který se týká řešení bankovních problémů. Nejde jenom o koordinaci, jak říkala paní Tysen, protože jsme viděli, že koordinace má své hranice. A já na ty já myslím stejně tak jako vy na kauzu Dexie. V podstatě dopadlo to na tři země a museli improvizovat a e, spolupracovat přes víkend a vyřešit problém této banky. A to si myslím, že je potřeba změnit. Takže bude se jednat o orgán. Je potřeba, aby měl dostatečné rozhodovací pravomoci, pochopitelně s tím, že bude působit pod dostatečnou demokratickou kontrolou a fungoval by také na základě společného fondu. Evropská komise navrhuje to nejevropštější řešení. Je to konec konců naší rolí. A uvidíme, jak bude probíhat dále diskuse v radě a v parlamentu. A paní poslankyně, tento orgán pochopitelně bude využívat nástroj pro řešení problému bank. A hovoří o tom pan Mark ve své zprávě a hovořil jsem také o zprávě, o které se v tuto chvíli diskutuje a která se týká zajištění vkladů. Prostě chceme maximálně využít nástrojů, které máme k dispozici pro řešení bankovních problémů. Teď, co se backstopu týče, tak společný mechanismus a společné fondy máme a také máme mechanismus stability. Děkuji. A nyní za SAD Lisa Ferreira, prosím. Obrigada, senhor comissário. Minha pergunta vem na sequência. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Z čeho vypláví, vy, vychází má otázka? Vychází to z toho, co říká paní Tyson. V Evropském parlamentu, když jsme pracovali na tomto návrhu, který se týkal rezoluce sporů, tak jsme hovořili o té hierarchii těch vkladatelů. Vkladatelů, kteří mají úspory do 100 tisíc euro. A já se chci zeptat, zdali bychom v tuto chvíli mohli přemýšlet o něčem podobném, co již existuje ve Spojených státech americkým, to znamená Jde o FDCI, to znamená, jde o záruku vkladů. Myslím si, že tento bailing by v tuto chvíli bylo to nejvhodnější, protože ve chvíli, kdy hovoříme o důvěryhodnosti eh, našich vkladatelů, tak jde přesně o to, o čem se tady v tuto chvíli bavíme. Eh, Děkuji. Rád bych potvrdil a ještě jednou zopakoval, i vzhledem k chybám a problémům, které se objevily při řešení kyperské krize, že v každém případě všude v Evropské unii vklady pod 100 tisíc euro musí být vždy zaručené. To je záruka, kterou dáváme středatelům a platí pro všechny okolnosti. Teď proč jsme od samého začátku v tomto textu o řešení bankovních problémů, který konec konců byl poprvé předložen uh, už před rokem v podstatě. K tomuto dospěli. Myslím, že tehdy se o tom zrovna tolik nehovořilo, protože tehdy šlo hlavně o to, abychom společně našli prostředky, jak to celé posunout ku předu pro všechny aby banky platily za problémy bank a aby za ně neplatili daňoví poplatníci. Protože konec konců eh, to jsme viděli v mnoha případech, kdy banka zkrachovala, nakonec to zaplatili daňoví poplatníci. Takže co se týče tě, té hranice 100 tisíc euro, tak pokud a, překročíte tuto hranici, tak ponesete část ztrát. O tom se hovořilo od samého začátku v této diskusi. A před několika dny také proběhla diskuse na úrovni ministrů financí a hovořilo se tam také o tom, že by tito lidé, tito střadatelé dostali mezi ostatními věřiteli určitou přednost. To byla tady věc, kterou jsme takto už si úplně nepředstavovali na úplném začátku celé této diskuse, ale prostě tento návrh padnul. Eh, jsou tam ještě akcionáři eh, s přednostními právy, bez nich a v podstatě a potom tam máme ještě středatele s částkou pod 100 tisíc euro, takže v podstatě ti, kteří mají přes 100 tisíc, by se dostali úplně na konec. A myslím si, že tím, že dáme určitou přednost zpravodajům, eh, tedy střadatelům, promiňte, tak tím posílíme své cíle několika způsoby. Ještě jednou opakuji, že co se týče vkladu pod 100 tisíc, tak ty jsou v každém případě, ty jsou v každém případě zajištěné. Ale bráníme tím tomu, že vlastně by rozmělnili své vklady tak, aby to vždycky bylo pod 100 tisíc. Takto, když budou mít uh, přednost před ostatními věřiteli, tak v podstatě k tomuto jednání uh, nemotivujeme. A já doufám, že Evropský parlament tady tuto linii podpoří. Right, for LD Wolf Klintz. Ja, vielen Dank, Herr Kommissar. Ano, mnohokrát děkuji. Pane komisaři, máte skutečně ambiciozní pracovní program a my sami se snažíme na něm pracovat. Já mám dvě otázky. Za prvé, všechny, všechna regulatorní opatření, eh, která jsme společně schválili, jsou sama o sobě smysluplná. Jasné, proč se zavádějí. Nicméně kumulativní efekt může být o něco méně pozitivní, protože je to příliš mnoho kroků v krátké době. A mě by zajímalo, jestli jste se nějak pokusili zhodnotit kumulativní efekt opatření, která byla zavedena v posledních několika letech. To by mě docela zajímalo. A druhá věc, u celé řady opatření zjišťuji, že paralelně s naší prací v parlamentu a s vaší prací v komisi, paralelně s touto prací členské státy dělají eh, vlastní eh, kroky a dělají, vytvářejí vlastní sítě. Eh, Velká Británie, Francie, Německo udělali své kroky. A v podstatě předběhli Evropskou unii. Já si myslím, že bude nakonec těžké mít jednotné evropské řešení a zajistit to, aby byly stejné podmínky pro všechny. Jak to můžeme v budoucnosti řešit, jak to můžeme zlepšit? Eh, Já si myslím, že tato otázka je velice důležitá. Vrací se to k tomu, co jsem říkal před chvílí. Hovořil jsem o reaktivní, opravné, preventivní, represivní regulaci. To pochopitelně všechno musíme dělat a museli jsme to dělat během krize. Nicméně hovořím také o proaktivní prorůstové střednědobé regulaci. Tato opatření umožní, že finanční trhy budou stát na dobrém základě a umožní jim to vrátit se ke své původní eh, úloze a to financovat reálnou ekonomiku a podniky. Z toho důvodu je tedy potřeba, abychom řádně kalibrovali společně tyto návrhy. Každý tento návrh provází hodnocení dopadů. Já se na to dávám velký pozor. Napadá mě pár příkladů. Konec konců jsme o nich často společně hovořili. Třeba v, naří, v nařízení CRD4 jsem to byl právě já, aspoň jak to tedy říkali veřejné sdělovací prostředky, eh, který upozorňoval na to, že je hlavně potřeba dosáhnout na likviditu. Někteří se mnou nesouhlasili, ale souhlasil se mnou uh, guvernér centrální banky a bazilijský výbor nakonec ten návrh přepracoval. Teď, co se týče solventnosti, tak tam jsme vypracovali eh, návrhy týkající se dlouhodobých, dlouhodobých záruk. A třetí příklad jsou penzijní fondy. EOPA eh, nám říkala, že potřebuje daleko více času na provedení této studie. Takže jak vidíte, tak všude jsme k tomu přistupovali stejně. Také jsme se snažili o Eh, snažili dobře pojednat eh, vztahy mezi těmito jednotlivými právními akty. A z toho důvodu je pro Bilaně tak důležitá konzultace třeba té zelené knihy o dlouhodobých investicích. Protože konec konců nechceme, aby tyto texty každý, každý se týkal jenom svého odvětví, protože eh, působíme v globální ekonomice. A je to všechno propojeno. Z toho důvodu, jak říkal Wolfgang, jsme se snažili o to, aby vznikla trochu globálnější studie. A tu globální diskusi, tu jsme potom promítli do každého jednotlivého textu. Jak říkal pan kolega, může to mít kumulativní důsledky. Konec konců ale nedosáhneme prorůstový opatření bez financování ekonomiky. A kdo financuje ekonomiku? Můžou to dělat státy, ale asi těžko to bude dělat Evropská unie s malým rozpočtem státy také mají rozpočtové problémy, prostě jsou to finanční trhy, banky a penzijní fondy. A to jsou všechno věci, o kterých jsem hovořil v zelené knize o dlouhodobém financování. Teď je ještě potřeba kalibrovat transatlantické řešení. Protože zavádíme právní akty, které se týkají finančního sektoru, který funguje globálně – a konec konců i finanční instituce z jiných částí světa působí tady, takže je potřeba, aby to bylo reciproční, abychom měli stejné podmínky všude. Já často o tom hovořím s Američany, jsou naši hlavní partneři. 80% finančních transakcí jsou transatlantické. Mnohokrát děkuji. Nyní Kay Swinburne. Děkuji. Pane komisaři, Chtěla bych navázat na to, co jste říkala na konci, eh, na to vyjednávání přes Atlantik. A chtěla bych se zeptala, jestli byste nám mohl říci, eh, jaká je situace s Emirem a legislativou Dodd-Frank. Eh, takže probíhá v současné době vyjednávání mezi EU a USA. Slyšeli jsme, že došlo k zastavení těchto vyjednávání a lobbysté z obou stran na nás hodně tlačí a ptají se, jaká je současná situace, takže bychom chtěli vědět, jak tomu je. Dále. G20 dochází k vývoji a bylo by zajímavé, jaká je situace, pokud jde o vyjednávání o implementaci závazků G20, především v dalších regionech, jako je Ázie. Jak to vypadá tedy s uznáváním ehm, pravidel ve třetích zemích v Ázii? A mohl byste nám také říci, a kam se dostaneme do konce našeho mandátu, pokud jde o ty tržní témata, především MIFID. Minulý rok byla tato věc dojednána a už nyní jsou slyšet hlasy, že v podstatě se na to úplně zapomnělo. Také by mě zajímalo, jak to vypadá s CSDR a také jak to vypadá s kontrolou eh, trhu. Děkuji. Eh, eh, Kej, to bylo opravdu hodně otázek, takže jenom stručně. Co se týče MIFIDu, tak jsem na minulém zasedání Ecofinu v Bruselu před pár dny během irského předsednictví řekl, že si musíme trvat na dvou bodech, o kterých se stále ještě diskusuje. diskutuje. A pan zpravodaj je také zná. Jedná se o přístup a transparentnost. To jsou pro mě důležité věci. Obě dvě. Takže irské a litevské předsednictví doufujeme budou ochotny se zabývat těmito otázkami. A dořeší se to snad ještě do konce roku. Teď, co se týče zneužívání trhu, tak tam se to celkem posunulo. Díky také vaší zprávě doufám, že se nám podaří dosáhnout dohody. Ten rok 2013 je zcela rozhodující. A správně jste také připomenuli deriváty. Tady je důležité se dohodnout se Spojenými státy, ale nebude to stačit, protože se jedná o deriváty ve výši 600 tisíc miliard. A navíc 90% z nich eh, se jedná o eh, forwardové kontrakty. Je to důležitá věc pro Japonska, pro Čínu. A z toho důvodu se o tom také bavím s japonskými a čínskými kolegy. A Evropská komise, paní kolegyně má velký zájem na těchto mezinárodních vyjednáváních. Také účastníme se a, pracovní skupiny pro forwardové kontrakty. Nedávno jsme se setkali v Bruselu v rámci této komise. E, týkalo se to ještě jednou opakuj forwardových kontraktů, tedy tohoto druhu derivátu. A jak jste říkali, máme právě problém s tím, že u těchto forwardových kontraktů se používají různá pravidla v různých částech světa tuto chvíli americké orgány CFTC se odmítají připojit k našemu naší koncepci u přeshraničních a, transakcí. Tato skupina se znova sejde v Hongkongu na konci roku. Ministři financí Švýcarska, Japonska, Ruska, Brazílie, Francie, Německa a e, Spojených států dostali, tedy pardon, tyto státy se obrátili na e, nového ministra financí Spojených států e, s dopisem, že je potřeba řešit tuto oblast. Thanks, President. Uh, Děkuji, pane předsedo. Vítám vás, pane komisaři dvě specifické otázky. Za prvé, jedním ze základních bodů legislativy týkající se stínového bankovnictví je návrh o fondech peněžních trhů. Byl předložen, ale zveřejnění bylo odloženo. Rada pro evropská systémová rizika navrhla, aby byla zrušená praxe CNAV. To mělo silný dopad na krizi. Nicméně lobbysté hodně zatlačili a přinutili vaše kolegy, aby návrh odložili. A můžeme se spolehnout na to, že bude dodrženo doporučení ESRB a že návrh bude pokračovat tak, jak byl původně předložen? A chceme váš návrh eh, nerozmělněný. Za druhé, během formální výměny názorů jste, pane komisaři, potvrdil, že předložíte ehm, návrh týkající se eh, řešení ehm, Eh, velký, eh, řešení krachu velkých pojišťoven. Můžete nám říci, eh, kdy tento návrh bude předložen? Oui, je confirme, Sven Giegold, que... Ano, mohu potvrdit, že jsem proto, pracuje se na tom, existuje návrh týkající se rizik u těchto finančních nástrojů propojených s pojištěním. Pracujeme na tom nejenom my, probíhá to i v eh, mezinárodním kontextu, kde se to také musí vyjednávat a je potřeba, abychom to dohromady nějak společně kalibrovali. Pracuji na tom se svými službami, ale potvrzuji ještě jednou, že chceme předložit text týkající se řešení problému. Je to opravdu problém, který zazněl i během našeho prvního společného dialogu. Objektivně je potřeba říci, že jsme na tom hodně pracovali v malých kompetentních týmech a že jsem přirozeně této oblasti dal prioritu. Protože mám pocit, že to je dobrý cíl, že ano, je pravda, že někteří akteři v bankovním sektoru stáli za vznikem této krize a že je potřeba aby se pracovalo hlavně na úpravě solventnosti, to byla první věc, kterou jsem našel na stole, a potom, že bychom se začali zabývat právě otázkou rezoluce řešení problému. Teď, co se týče zase bankovnictví, nemůžeme příliš dlouho čekat. V červnu předložím sdělení komise, které bude, předloži- které bude předloženo spolu s legislativním návrhem. Pracujeme na návrhu týkající se tržních fondů probíhá poslední fáze příprav tohoto návrhu, je to skoro hotovo a bere to v úvahu rizika vyplývající z těchto fondů. Chci tedy, abychom transparentní regula- nebo regulaci o transparentnosti i řešili oblasti, které spadají do uh, alternativního bankovnictví. Moje otázka byla velice eh, specifická. ESRB navrhla eh, zakázat eh, praxi CNAV. Návrh, který už jsme viděli, poukazoval na to, že, nebo nezmiňoval vůbec to, že ESRB navrhla vůbec něco zrušit. Podpoříte tedy návrh ESRB? Euh, Já vždy poslouchám ESRB od doby jejího vzniku velmi pozorně. Vím, o co vám jde. Vím, že se hovoří o zakázání určitých činností. Já si eh, tady určitě beru eh, k srdci tyto námitky ESBR, ESRB. Pracujeme na textu je to skoro hotové. Prostě já musím respektovat práci kolegia a nemůžu dnes veřejně říci, i když by se vám to asi líbilo, jaký bude závěr kolegia, protože kolegium ještě tuto problematiku neprobralo. Thank you, uh, Niklas Šentis. Děkuji, Niklas Šentis. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Pane komisaři, eh, má otázka se týká vkladů a i té směrnice, kterou v tuto chvíli očekáváme, protože my jsme sice už něco slyšeli a A je pravda, že bankovní systém vlastně v této souvislosti nebyl vystaven těm toxickým eh, investicím. A došlo samozřejmě, a to všichni víme, ke snížení hodnoty. A hovoříme o rekapitalizaci banek. A to všechno vycházelo z informací, které jsme měli v roce 2012. Ale od té doby samozřejmě došlo k velké změně, to znamená, šlo to všechno hodně příkře dolů, došlo eh, k recesi, která se ještě vyostřila a to jsou fakta, která se týkají těch takzvaných těch největších nebo nejhorších eh, dluhů. A jelikož tedy v tuto chvíli vycházíme z údajů z roku 2012, tak si myslím, že tady už máme možná trošičku lepší obrázek o tom, k čemu taková ta opatření vedou. To znamená, že tady pořád hovořím, hovoříme o tomto konkrétním druhu dluhu a já se ptám, zdali celý tento systém bude nějakým způsobem pozměněn ve chvíli, kdy už víme, jaké to může mít eh, důsledky a jak to vyostřuje recesi? Přímý. Já rozumím přesně tomu, co říkáte. Řečtí občané a řečtí podnikatelé se velmi snaží, já vím, ale jako komisař, který má na starosti finanční regulaci a vnitřní trh, vám na to nemůžu řádně odpovědět. My připravujeme texty, A u každého textu trvá 15 měsíců až 2 roky, než se odhlasují a zavedou do praxe. A následně tedy nemůžou nutně napravit škody minulosti. Prostě nemáme tady k dispozici nějaký stroj, který by nám umožnil zvrátit čas a vyřešit eh, veřejné deficity a toxické propojení mezi eh, státními dluhy a bankovní krizi nebo nedostatek supervize. Já vím, že ty texty pomůžou do určité míry s dnešní situací částečně. Řekneme, že v podstatě my, a říkám my, protože vy jste toho součástí, jsme se dohodli, že jsme se poučili z minulé krize a následně dnešní a zítřejší problémy budeme řešit jinak. Ale toto řešení už nemůžeme vztáhnout na minulé problémy. Ty problémy, které zažilo Řecko, a já taky bych mohl třeba odkázat na řeckou, španělskou nebo uh, irskou krizi, tak to jsme z toho jsme se poučili a zapracovali jsme to do legislativy, která se týká rekapitalizace, guvernance a řízení a řešení problémů. V podstatě všechny tyto právní akty mají za cíl se poučit z minulé krize. A je pravda, že kdybychom měli v minulosti takovéto právní nástroji, tak bychom neměli tu krizi, kterou uh, máme za poslední 4 až 5 let, nebo bychom ji minimálně lépe zvládali. Takže já chápu to, co říkáte a mohu k tomu snad jenom říci, že v řadě zemí se snažíme o stabilizaci rozpočtu a finančního sektoru a já jako komisař to osobně podporuji a chci, abychom diferencovali tempo úsporných opatření, ale zároveň abychom zajistili, aby úspory nebyly protirůstové. Aby to nevedlo k tomu, že se nakonec v podstatě budou ještě více snižovat příjmy státního rozpočtu a že rychleji porostou výdaje. Takže já jsem proto, abychom k tomu přistupovali diferencovaně zemi po zemi. Sorry, Pablo, I was looking for you. You are there. Děkuji, Pavlo, já jsem se na tebe dívala. Uh, Děkuji, pane komisaře. Vy jste říkal, že ten dohled se v tuto chvíli ubírá tím správným směrem a já s vámi souhlasím, ale aby tento dohled eh, nad bankami eh, opravdu probíhal dobře, tak potřebujeme samozřejmě také dostatečný kapitál a potřebujeme mít stále jasný druhý pilíř. V červnu eh, potřebujeme nějakým způsobem opravdu odsouhlasit ten nástroj, který se bude týkat právě dohledu nad bankovním eh, systémem. systémem. A já doufám, že tento signál bude vyslán. Bude vyslán jak na trhy, tak také veřejnosti. A doufám, že všem bude díky tomu jasné, že všichni se snažíme dělat všechno pro to, aby se tyto krize již neopakovaly. Nicméně některé státy se ukázaly jako dosti zdrženlivé ve chvíli, kdy šlo o to přizpůsobit tento druhý pilíř bankovní unie. A v souvislosti s, tě, s tou dnešní dobou se ptám, zdali si myslíte, že bude třeba změnit smlouvy pro to, aby byl přizpůsoben tento druhý pilíř bankovního systému. Děkuji. Uh, Moja odpověď zní ne. Já myslím, že můžeme předložit a předložíme návrh Evropského mechanismu pro řešení bankovních problémů a přitom můžeme vycházet ze stávající smlouvy. Minimálně já s kolegy z této smlouvy vycházíme. S tím, že také nás podporuje právní oddělení komise a také kolegů z komise, kteří jsou v této oblasti kompetentní. Já samozřejmě chápu, že určité země, jako třeba Německo, mají jisté obavy a já je vždy dobře poslouchám. Poslouchám to, co říká Wolfgang Schäuble s velkou pozorností a s velkým respektem. Já rozumím obavám Německa a myslím si, že bychom neměli podcenit potřebu právní jistoty ve veškerém svém konání. Vím, že jak si existují určité obavy i v souvislosti s eh, ústavním eh, soudem v Německu a s nutností zajistit dlouhodobé eh, fungování. Bankovní unie, dohled, mechanismus rezoluce, to všechno musí fungovat společně. Stávající smlouva to umožňuje. A možná pozdější změna smlouvy nám umožní ten systém ještě zlepšit a ještě dopracovat. Ale vím, že Německo z tohoto má určité obavy, kterým rozumím. A jsem konec konců součástí Evropské komise a proto chápu, že Evropská komise v rámci takzvaného blueprintu, a já vím, že Evropský parlament k tomu vydal zprávu, učinila opatření, která mají vést k změnám smlouvy, které by zajistily lepší fungování těchto systémů. Prostě je možné, aby stávající systém fungoval i v rámci stávající smlouvy, ale zároveň je možné smlouvu později novelizovat, tak aby ten systém mohl fungovat ještě lépe. Děkuji. Děkuji, máš slovo. Děkuji. Už bylo položeno mnoho otázek, které jsem chtěl položit. A teď právě i ta otázka od Pabla. Ale já si chci zaměřit na jedno téma. A tím je ta otázka, jak to bude pokračovat v USA, protože nedávno byly zveřejněny plány Fedu, eh, pan komisář se k tomu také vyjádřil a Šlo o to v podstatě, aby bylo zacházeno stejným způsobem i s těmi místními bankami. Hovořilo se tedy o tom výhodnění a znevýhodnění zahraničních eh, bank. Jako zodpovědný komisař Evropské unie jste již o tomto protekcionismu hovořil. Já se ale chci zeptat, jakým způsobem si myslíte, se bude toto téma vyvíjet, jakým způsobem nebo jakým směrem se ta vyjednávání s USA budou ubírat? To je důležitá otázka, která se týká také důvěr, důvěryhodnosti našich společných rozhodnutí. Veškerá bankovní pravidla, která zavádíme pro sebe sama, pro fungování bankovního sektoru, vychází konec konců původně z G20, z doporučení prezidenta Obamy, eh, tedy z doporučení G20 ze zasedání, kterých se účastnil americký i čínský prezident. Takže já si myslím, že G20 tady v této oblasti musí být důvěryhodná. Je pravda, že nemáme vždy úplně stejná pravidla, ale v podstatě paralelně regulujeme stejné sektory. A platí to především pro bankovní odvětví. Děkuji za tuto otázku. Napsal jsem americkým orgánům, eh, především guvernérovi americké centrální banky, a Musím říci, že jsem měl také velmi konstruktivní jednání s viceguvernérem americké centrální banky a hovořil jsem o tom také eh, před několika dny s novým ministrem financí Spojených států. A musím říci, že jsem nebyl jediný, který o tom hovořil. Řada eh, evropských ministrů a japonský ministr, kanadský ministr, všichni mě podpořili. Američané by chtěli přijmout jednostraná opatření, která by se týkala zahraničních bank působící ve Spojených státech a následně by se tyto banky musely účastnit takzvané eh, fatky a vlastně organizace eh, zahraničních bank. To jsou diskri- diskriminační opatření, která by hodně stála eh, zahraniční a potom i americké banky. Nedělejme si iluze a říkejme si pravdu pokud budou existovat diskriminační opatření na straně americké, no tak my potom přijmeme stejná opatření u sebe. A říkám to s plnou vědomostí této věci. A já to nechci dělat. Měli bychom najít ekvivalentní opatření. Měli bychom nastavit stejné podmínky. A do Spojených států pojedu v červenci právě proto, abychom se dohodli. Nemusíme vždy dělat stejná opatření, Nicméně opatření, která vytváří a, stejné podmínky, na základě kterých budou tyto opatření stát stejně americké i evropské banky. Takže já k tomu přistupuji konstruktivně, nikoli však naivně. Okay, thank you. Pervanche. Děkuji, Permanš. Merci, merci. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. K poslednímu bodu, který jste zmínil. Já také sdílím určité obavy týkající se americko-evropské dohody. Netýká se to pouze reciprocity ovšem. Je to dohoda, která se týká velkého vnitřního trhu investic. Existují americké investice, kterým říkáme investice, ale v podstatě by to klidně eh, se mohlo nazývat i jinak, které v podstatě můžou brát evropskou ekonomiku z jednoho dne na druhý v rukojmí. Když Goldman Sachs srazí Řecko na kolena, no tak potom nevím, <clears throat> co budeme dělat. Pokud přijmeme tato opatření, tak minimálně můžeme k tomu přistupovat strategicky. Ale klidně je prostě potřeba bojovat proti těm opatřením, která klidně ti američní investoři můžou ze dne na den udělat. ICC je v podstatě nezávislejší orgán než Evropská centrální banka. Všichni, kdo závisí na ICC, následně tedy se vyhnou tomu, o čem vyjednáváme. Teď, co se týče dlouhodobého financování ekonomiky, Řada z nás očekávala váš dokument. Já nevím, čím tento dokument bude. Já si myslím, že je to v podstatě spíše začátek, že je potřeba, abychom přepsali řadu těchto regulací, protože když se podíváme na dlouhodobé financování a přistupujeme k tomu koherentně, tak to znamená, že se musíme vrátit znova k tomu katalogu, který vy jste zmiňoval. Ať už půjde o Bazilej 2, anebo o jiné právní akty. Historii nepřepíšeme. Možná ji napíšeme jindy jinak. Vteřinku ještě na otázku, prosím. Já jsem jediná, kterému, kterému a vy jste jediná, která hovoří více než dvě minuty. A já jsem řekla dvě minuty. Ještě jednu vteřinku. Takže teď ta otázka konkrétní. Máte možnost navázat na práci kolegy Šemety ke směrnici týkající se úspor. A pokud k tomu budeme přistupovat koherentně, tak financování bude vyžadovat, abychom zde v úsporách a podporovali dlouhodobé investice a dlouhodobé úspory u občanů. Bien. Euh, D'abord, euh, Pervenche Berès a évoqué euh, la... Dobrá. Paní Beres hovořila o té dohodě mezi Evropskou unii a Spojenými státy americkými. A já jsem tam byl hned den poté, hned den poté, co se hovořilo o stavu Unie. A tehdy bylo řečeno, že ano, my chceme toto, tuto globální spolupráci, tuto, toto globální partnerství, které bude také férové vůči všem. To znamená, že nejde pouze o svobodnou volbu, o svobodné partnerství, ale také o partnerství, které bude férové pro obě dvě strany. A já jsem vyjednával mandát na tato jednání a hovořili jsme o tom, že chceme hovořit o celém finančním sektoru, to znamená opravdu o tom přístupu a o celém regulačním eh, rámci. Já nevím, jaký bude výsledek tohoto jednání, protože paní Beres existují určité institucionální a konstitucionální eh, podmínky ve Spojených státech amerických, které je třeba plnit a které se týkají ICC a všech dalších eh, Eh, souvisejících informací, institucí. Pardon. V každém případě ale já se ujistím, aby existoval objektivní vztah mezi naším jednáním, celým tím regulačním eh, rámcem a těmi stejnými podmínkami pro všechny. Vy jste zmínila Goldman Sachs a zmínila jste ještě i další problémy. A chci vám říci, že na to my máme dva nové nástroje text, který posílíme s vaší podporou a který se týká těch eh, nekalých praktik, a chceme také výjít opravdu do boje a budeme také kvantifikovat a identifikovat různé aktivity. To znamená, že dojde k aplikaci velmi striktního dohledu. Nesouhlasím s tím, že by moje zelená kniha Ehm, byl, byla zákonem nebo, nějak, nebo jaksi mo, mo, mým dědictvím v tuto chvíli nebo moj, mou závětí. O to nejde. Já jsem pouze říkal, že je to pro mě priorita. Říkal jsem eh, v lednu 2010, že chci nějakým způsobem víc z této krize. Měli jsme také program G20. A v té době jsme hovořili o o ekonomické e, situaci a o všech těch opatřeních a o všech těch e, zákonech, které je třeba aplikovat tak, abychom zajistili transparentnost a také etic, všechna etická e, pravidla. Jelikož pan komisař musí odcházet v 18.15, tak jsme se v tuto chvíli dostali opravdu pod časový tlak. To znamená, že v tuto chvíli budeme dávat pouze minutu na otázku a dvě minuty na odpověď. A Pervanš, myslím si, že eh, to, co si právě řekla, nebylo opravdu spravedlivé. Děkuji. Děkuji, paní komis, děkuji pane komisáři, děkuji paní předsedkyně. Pane komisaři, rád bych vám poblahopřál eh, a pogratuloval za vaší práci. Mám dvě otázky. Otázky, které se týkají bankovního systému. Po kyperském programu jsme zjistili, že chyběla důvěra, že hlavně chybí důvěra v celý bankovní systém jako takový. To znamená nedostatek důvěry, který má samozřejmě důsledek i nedůvěru na straně vkladatelů a střadatelů. A já se proto, pane komisaři, ptám, co můžu udělat proto, aby střadatele, kteří mají své úspory eh, ve státech, které v tuto chvíli procházejí eh, krizí, aby neměli neměli tito střadatelé strach, aby neměli obavy o své úspory. Já souhlasím s vámi, že nemůžeme přijít teď s řešením, které by vedlo k tomu, že to nakonec stejně všechno zaplatí vkladatele a střadatele. Co se týče té hranice 100 000 euro, myslíte si, že by mohl vzniknout nějaký fond jistoty nebo záruky, hlavně pro podniky, které mají určitou likviditu, která jim umožňuje platit, vyplácet eh, pravidelně mzdy? Hmm à aucun moment dans mon esprit euh, la manière dont on a géré euh... ano. Způsob, jak jsme jednali s kyperskými úřady v období krize, eh, myslím si, že to nemůže být modelem pro zbytek Evropy. Co se snažíme udělat, je spolupracovat s, na bankovní unii v eurozóně a také v 27 členských státech. Chceme, aby existoval systém řešení krachu bank, likvidace bank a také systém záruk. Je potřeba, aby zde existovala preventivní opatření a na Kypru tomu tak nebylo. Myslím si, že každý by měl vědět, co může od banky očekávat co se stane ve chvíli, kdy se banka dostane do problému. Kypr nebyl modelovou situací, pouze jsme řešili situaci tak, jak vznikla. Byla to velice problematická situace. Myslím si, že bychom se z toho měli poučit. Pokud jde o střadatele pod 100 tisíc, měli by mít absolutní ochranu nad tuto částku. A by středatelé měli mít eh, následující. Já osobně jsem požádal v trialogu o to, aby existovaly určité zás, záruky také pro středatelé nad 100 tisíc. Existují určité výjimky, například pro nemocnice a tak dále. tyto výjimky by měly být co nejomezenější, tak aby byly dostatečně chráněny malé a střední podniky, nemocnice a další organizace. Petr Simon. Minut. Jedna minuta. Pane komisaři, děkuji, eh, že jste nám k dispozici eh, na otázky a odpovědi. Já bych chtěl slyšet ještě eh, detailnější odpověď, pokud jde o eh, zajištění vkladů. Eh, už jsme učinili určité kroky, schválili jsme některou legislativu. Nicméně i vy jste řekl, že zde jsou určitá omezení. Hovoříte o dohledu, ale pokud jde o zajištění vkladů, připadá mi, jako by se to nějak odkládalo mám dojem, že pokud se nám nepodaří schválit legislativu, nepodaří se nám získat zpět důvěru středatelů. Tuto důvěru jsme ztratili v důsledku toho, co se stalo na Kypru. V Německu 70 až 80 středatelů považovalo své peníze za bezpečně uložené. ale když se stalo to, co se stalo na Kypru, bylo to méně, jenom 34% 14 dní po kyperském krachu považovalo své vklady za bezpečně uložené. Já si myslím, že je potřeba, abychom důvěru středatelů zpět získali. Co proto chce komise ještě v tomto funkčním období udělat? Euh, Děkuji. Především chci poděkovat vašemu zpravodaji k textu o zajištění vkladů. Pro mě tím vzniká globální mechanismus, který zajistí solidní bankovní systém a diskutujeme o tom už dva roky. Jeho cílem bylo dosáhnout téhož jako národní systémy řešení bankovních problémů. Já nechci příliš dlouze hovořit o Kypru, během toho takzvaného víkendu. A mám pocit, že jsme se eh, dopustili komunikační chyby týkající se středatelů a 100 tisíc euro. Ale myslím si, že jenom jednou ranou jsme nezhoršili, nezhoršili tuto důvěru. A jsem velice rád, že nakonec ta dohoda o restrukturalizaci kyperských bank bere v úvahu a respektuje tuto směrnici a souhlasím s tím, že chceme-li tuto důvěru udržet, je potřeba bojovat za celý tento systém. Pro jednotný trh, vycházející ze dvou textů. Řešení bankovních problémů a zajištění vkladů. Jedno jste měl na starosti vy, druhé pan Otmark. A teď, co se týče bankovní unie, tak ta v podstatě se skládá z těchto dvou prvků, tedy z dohledu a z řešení bankovních problémů. Řešení bankovních problémů je otázka, o které proběhne v kolegiu příští týden orientační diskuse. Ještě předtím, než předložíme k tomu solidní návrh. Takže souhlasím s kolegou Simoncem, že potřebujeme všechny tyto prvky, máme-li obnovit důvěru. Děkuji, Werner Leinen. Děkuji, děkuji pane komisaři. V první řadě bych vám chtěl poděkovat za všechno odvedenou práci. Co se týče té konečné regulace a stabilizace Evropy, tak to je cíl, který je ještě hodně daleko. Mám tři otázky. Jak, vypadá, jak vypadají v tuto chvíli jednání k Emiru, co se týče těch eh, finančních a nefinančních eh, záruk? Za druhé, otázka, kdy předložíte návrh pro šedé bankovnictví a jak bude vypadat ten, nebo jak, jakým způsobem je kompatibilní eh, tento mechanismus eh, s konkurenceschopností. A co se týče důchodů, ptám se, zdali chcete nějakým způsobem tedy tuto stabilizaci provést i ve spolupráci s penzijními fondy? Já jsem nepochopil poslední část této otázky, moc se za to omlouvám. Jde o podnikové penzijní kasy a fondy. Já se chci zeptat, zdali tady se bude jednat pouze o předpisy týkající se transparentnosti, nebo budete vyostřovat nebo zpřísňovat ty předpisy? Omlouvám se jenom na první pokus jsem to nepochopil. Co se týče mezinárodních vyjednávání týkajících se emíru, tak já už jsem odpovídal na předchozí otázku v tom smyslu, že probíhají, že je potřeba, abychom pracovali nejenom s Američany, ale také v rámci skupiny regulátorů, která se sejde tento týden, myslím 29. v Hongkongu. Budou to složitá jednání. A to kvůli pozici CFTC. Já jsem se já se setkám s novým prezidentem CFTC v července a budeme hovořit o této otázky. Teď, co se týče stínového bankovnictví, tak tam máme návrh, i první legislativní návrh. A to bude v červnu. Tedy bude to legislativní návrh a akční návrh. Co se týče penzijních fondů, to jsou jedni z hlavních aktérů v rámci dlouhodobého financování ekonomiky, tak pochopitelně tady před námi stojí určité výzvy týkající se nezávislosti, sítě, a podobně. Tady je potřeba si dát pozor na to, jaká řešení si zvolíme. Do konce roku předložíme legislativní návrh týkající se řízení, transparentnosti a dohledu nad penzijními fondy. S tím, že na později necháváme otázku obezřetnostních pravidel a solventnosti. A to z toho důvodu, že nemáme k dispozici všechny konkrétní prvky, které by nám umožnily rozhodnout. A předseda Evropského orgánu pro dohled který má sídlo ve Frankfurtu, řekl, že potřebují daleko více času na to, aby to mohli dopracovat. A já tady nechci improvizovat. A z toho důvodu jsem se rozhodl, že oddělíme tyto dvě části a že dáme prioritu během působnosti této komise právě otázce řízení, transparentnosti a dohledu penzijních fondů, s tím, že na později necháme obezřetnosti a otázky a otázky solventnosti. Děkuji. Můžeme se určitě zeptat pana komisaře Almuni zítra. Ne, šlo o otázku případy banky Dexia a já se ptám, zdali budete zasahovat stejně, jak jste zasáhl v jejich případě, pane komisaři. Eh, eh, no, má odpověď zní ano. jak by to lidi brali, kdyby řekl, že po všech těchto reformách už eh, komisař pro konkurenceschopnost nemá co dělat. Také tam máme státní dluh. V balíčku o řešení bankovních problémů se hovořilo také o nutnosti financování z veřejných fondů jakožto poslední možnost. Nicméně stále budou platit pravidla pro státní podporu. A komisařka pro konkurenci pochopitelně na tom bude dále pracovat ze svého pohledu. Nemyslím si, že tady budeme moci jít nad rámec smluv. A tři otázky, ty tři poslední otázky bych chtěla opravdu unblock, to znamená, že poprosím všechny tři, kteří jsou ještě na řečnickém seznamu. Já se omlouvám, ale prosím vás, dejte svým kolegům ještě šanci, aby položili otázku také za sebe. Můžete být opravdu solidární. A ještě na konci bude hovořit pan komisář. Děkuji, pane předsedkyně, pane komisaři. Pane komisaři, předpokládám, že zblízka sledujete složité diskuse v radě mezi 11 členskými státy, které se rozhodly, že se pustí do posílené spolupráce a zavedou daň z finančních transakcí. Zároveň příslušné odvětví se velmi snaží demonizovat tuto daň a pokouší se ji oslabit. A proto se ptám, jestli souhlasíte s obavami, které vyjádřili, jestli jste pořád pro zavedení této daně, a jestli jste mezi těmi, kteří tvrdí, že jedním z nebezpečí této daně je, že bude mít negativní opat, dopad na finanční stabilitu. A nebo naopak, jestli jste mezi těmi, kteří naopak říkají, že tato daň může přispět k finanční stabilitě. Jaký postoj zaujímáte? Můžete počkat, prosím, pane komisaři, zazní všechny tři otázky a potom můžete odpovědět. Ruddy Kretzer, if you put, we'll, we'll take these in a cluster because the commissioner then has no time to answer. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, Mnohokrát děkuji, pane komisaři. Chtěla bych navázat na to, co jste říkal, tedy znepokojení lidí, obavy lidí vůči bankovním systémům a obavy o úspory. Nicméně já bych chtěla zmínit jeden specifický bod. V zemích, nebo v některých zemích, eh, v některých oblastech, eh, především hraničních oblastech nebo okrajových oblastech, existují velké obavy, eh, pokud jde o bankovní systém. Existuje nějaký mechanismus, existuje nějaký systém, který by se snažili čelit uh, těmto obavám střadatelů. Uh, the first hearing you were here. And so you have done. Absolutely. Pane komisaři, mnohokrát děkuji, že jste přišel mezi nás, že eh, také jste to slíbil. A mohl byste říci, že slíbit, že předtím, než odojdete, eh, budete mít akumulativní hodnocení dopadu? Já si myslím, že eh, vy i my to dlužíme veřejnosti, stejně tak jako finančním trhům. Já doufám, že nám budete moci slíbit, že to uděláte předtím, než odejdete ze svého úřadu a my vám v tom pomůžeme. No, Takže tři otázky, tři rychlé odpovědi. Ale jsem připraven, paní předsedkyně, se vrátit a pokračovat v této diskusi. Nejprve k FTT. Já jsem nezměnil svůj postoj. Myslím si, že tato daň, tak jak ji navrhla Evropská komise, kterou které se účastním a kterou podporuji, je technicky proveditelná, hospodářsky unesitelná a politicky spravedlivá. A je možné, že se může tato daň ještě vylepšit eh, v některých aspektech a teď je na radě ministrů, aby učinili, co mají. Říkám, že technicky je to jednoduché, je to ekonomicky unesitelné pro finanční trhy. My si musím říct, že za posledních pět let jsme proti ně udělali hodně, pro ně udělali hodně, udělali pro ně hodně a i daňoví poplatníci a politicky a morálně je spravedlivá. Existuje riziko fragmentace v rámci jednotného trhu, dávám si na to pozor. Kromě určitých opatření, která učinili regulátoři v některých zemí, máme a, a máme zajistit volný pohyb kapitálu na jednotném trhu. A to děláme, si myslím. A to, za dispozi- a to se všemi nástroji, které máme k dispozici, které nám umožňují řešit a omezovat rizika fragmentace mezibankovního trhu, o kterých jste hovořili. Mezibankovní systém byl ještě nedávno zablokovaný, někde se znárodňoval, někde se v podstatě regionalizovalo v tomto bankovnictví. A Evropská centrální banka a legislátoři učinili zásadní kroky pro to, aby postavili bankovnictví zpátky na nohy a myslím si, že je potřeba se vyhnout fragmentaci na jednotném trhu. mi to vyřeknu, jenom, že má odpověď ano. Ano, chci říci, že mně připadne logicky, že teď, když víceméně máme kontury tohoto právního aktu a obsah, který se možná liší od toho, co jsme očekávali na samém začátku, kdy jsme v podstatě měli jenom doporučení G20. Bazilej 3 znamenala velký pokrok. I v jiných sektorech. A mně proto připadne, logické pracovat na konkrétních objektivních opatřeních. Prostě před dvěma lety jsme ještě neměli globální hodnocení dopadu těchto opatření. A já jsem se snažil pracovat na tom, abychom to všechno konsolidovali, abychom konsolidovali a, na slušném základě náš finanční trh. A je potřeba dát finančnímu trhu i konkurenční výhodu. Dělám to, protože si myslím, že to je logické. Okay, that's, that's it. Dobrá, to je všechno. Komisař musí odjet do Amsterdamu eh, zítra v 10 hodin na zasedání výboru.